all Dear, dear, dear ladies and gentlemen, beste, beste mensen, eh, ondanks dat er nog wel een paar lege stoelen zijn. Dame a pánové, eh, vidím, že tady jsou určitá prázdná místa eh, v sále sice, ale i přes to, že tady je dost prázdných židlí v sále, tak stejně si myslím, že jsme eh, v éteru již vysílání a bude se to zaznamenávat, takže eh, a eh, lze nás sledovat na internetu, takže bychom měli začít. První bod programu to je přijetí programu. Jenom se dívám kolem, zdali se chce někdo vyjádřit. Vypadá to, že ne. Takže, takže eh, rád, takže bych vás chtěl požádat, abyste odsouhlasili zápis z 18. prosince, 22. ledna, 11. února a 24. února. Pokud nemáte žádné připomínky, tak předpokládám, že tyto zápisy lze považovat za schválené. A potom, eh, potom sdělení paní Hybnerové, tedy naší předsedkyně, která doufejme přijde později. Zatím tedy žádná sdělení nemám. A teď se dostáváme k hlavnímu bodu, což je externí studie eh, zadaná výborem REGI. Týká se to dopadu hospodářské krize na hospodářskou, sociální a územní soudržnost EU. Je to studie, která ještě nebyla dokončena, ale i přesto chceme zde eh, si říci, jaké jsou výsledky a asi Nejlepší bude, když požádáme o prezentaci a poté bude následovat výměna názoru. Takže dám slovo paní Simona Milio, která nám předese prezentaci. Děkuji. So basically, as, as you said... V zásadě, jak takže nejprve chci poděkovat, že jste nás pozvali, abychom eh, představili návrh studie, která ještě tedy musí být dokončena. Týká se to dopadech hospodářské krize na hospodářskou sociálně územní soudržnost v EU. Jenom stručně vám řeknu, co dnes budu prezentovat. Za prvé kontext, ve kterém tato studie byla provedena a eh, potom hlavní zjištění, eh, kvantitativní a kvalitativní výsledky a potom závěr jaký to má dopad na politiku soudržnosti a jak, jak tato reagovala na krizi. Kontext e, studie asi, jak jste pochopili, tak v zásadě the context of the study is basically... E, takže, takže v podstatě, jak jsem řekla, studie ještě probíhá, i krize probíhá, krize začala v roce 2008 a pořád ještě pocitujeme její důsledky, jak víte. Krize postihla eh, Evropskou unii mm, velice mm, významnou měrou. V roce 2009 HDP poklesl o 4,1% a průmyslová výroba o 20%, takže v roce 2008 Evropská komise Eh, přišla s plánem oživení ekonomiky a s cílem koordinovat eh, kroky členských států a tak reagovat na krizi. A eh, tento plán zdůraznil význam politiky soudržnosti při zmírňování dopadu krize, ale je třeba prostudovat, zda skutečně tyto dopady byly takto konsistentní ve všech státech a v regionech a jaké to mělo dopady v různých částech Evropy. Takže cílem naší studie bylo především eh, vyhodnotit eh, E, dopady krize kvantitativně i kvalitativně v třech oblastech, hospodářské, teritoriální a potom, jak tedy na to reagovala naše politika soudržnosti. My jsme prostudovali, analyzovali krizi a zjistili jsme, že v podstatě se rozděluje do dvou fází. První, která začala v roce 2008 a tu lze říci jako tedy e, krizi e, souk- soukromých úvěrů dluhu a potom to byla krize veřejných dluhů a lze ji rozdělit do tří aspektů, pokud je o to privátní, tedy je to eh, krize tedy ve výrobě, ve, ve stavebnictví a finanční krize. A ta začala tedy v různých regionech. Když se třeba podíváme na fázi 1, to znamená krize eh, zadlužení soukromých subjektů, tak ve výrobě eh, šlo především o to, že byly postiženy průmyslové oblasti. To je takový příklad těch nejvíce postižených. To byly Spojené království, severní státy, potom některé východní země a jejich části a potom Irsko, potom Něme, Německa a střed Rakouska. Zároveň e, sektor stavebnictví, e, na, no, na rozdíl od výroby, tak v podstatě ten není vystaven globální poptávce, takže v podstatě teď to bylo hodně propojeno se soukromými a veřejnými investicemi, tedy s developmentem a sektor e, stavebnictví, e, ten e, především zažil krizi ve Španělsku, v Pobaltí, ve Spojeném království a vůbec kolem Středozemního moře. A nakonec finanční sektor. Ten finanční sektor ten mm, se mm, koncentruje především v těch velkých finančních centrech, tam, kde, exist, tam, kde existují velké finanční zájmy. A Eh, a tato krize tedy soukromého sektoru se přesunula do veřejného sektoru a eh, to lze charakterizovat faktory, které známe, to znamená ztráty na příjmy z daní, potom zvýšení výdajů na veřejnou sféru, eh, nedostatek možnosti získávat další úvěry a zvýšily se náklady na státní dluhy samozřejmě. Takže to byly hlavní limitace. A my jsme se tady pokusili eh, eh, eh, i zjistit, jaké byly ty hlavní kanály, jak se tedy krize přenášela na národní úroveň, potom z národní úrovně na tu nižší úroveň a my jsme zjistili především dostupnost úvěru, úrokové sazby, obchod, domácí a lokální poptávka. To jsou tedy faktory, jak se krize přenášela na nižší úrovně. A eh, jakmile jsme tedy identifikovali ty faktory, tak jsme se snažili analyzovat, jak ta národní úroveň víceméně byla připravena, aby odolávala krizi. To je to, čemu říkáme faktor odolnosti regionu. A tyto fakt, to jsou faktory, Eh, které znamenají, že některé regiony na tom byly lépe, lépe se adaptovaly šokům, eh, které způsobila krize a některé méně. My jsme identifikovali tři dimenze. Eh, regionální odvětová specializace, lidský kapitál dovednosti a úsilí o zlý, inovace. A tahle analýza. My jsme analyzovali e, faktory kvantitativně, kvalitativně, jak jsem řekla. My jsme tedy se snažili prostudovat, zda zde existuje e, tedy nějaký vztah mezi těmi způsoby, jak se šířila krize a faktory odolnosti. My jsme pracovali se statistikami, které máme k dispozici a potom jsme provedli případové studie, kde jsme e, šli především do kvalitativních analýz a prováděli jsme pohovory s respondenty. Zde hlavní zjištění naší kvalitativní, kvantitativní analýzy. Hlavní e, jsou toto za prvé, e, je to tedy, jsou to metafory severních, e, takže to jsme prostudovali, potom dva kontrastující trendy a vztah mezi krizí a recesí. A pokud jde o metaforu sever-jih, tak eh, analýza, kterou jsme provedli, ukazuje, že tyto metafory nepostihují dopad krize, takže hm, zde bylo možné identifikovat eh, ty eh, centrální periferní modely vzorce, kdežto a zjistili jsme, že hm, Především byly dosuž, do, postiženy ty periferní, cirkulární oblasti. I jsme zjistili tedy, hm, Eh, identifikovali jsme tedy některé i kontinentální oblasti, jako Německo, většina Polska, některé části tedy Slovenska, České republiky, ale potom zpět ty periferní, což jsou především Irsko, Španělsko, Řecko, Kypr, Litva, Latešsko a Estonsko. A druhé naše zjištění, že ty dva hlavní eh, trendy nám ukazují toto. My zde vidíme, že zde eh, tedy v rámci zemí v podstatě dochází k k, k trendům, které e, jsou velice rozdílné a my jsme tedy vybrali osm proměných e, hodnot, e, které jsme napojili na otázky hospodářské, sociální a teritoriální koheze, jako inovace podniků, zelená ekonomika, potom dvě proměnlivé sociální koheze, ekonomický rozvoj a pracovní trh a potom teritoriální koheze, soudržnost, to jsme se zabývali různými tedy Eh, strukturami a my jsme to eh, prostudovali v, oblasti, eh, v oblastech třech, a to před krizí, při krizi a poté a my jsme se snažili zjistit, jaká je korelace mezi těmito proměnlivými s dopadem krize, jaký je tam vztah na dopad krize. A pokud jde o faktor odolnosti, na krizi, tak my jsme, jak jsem řekla, my jsme především se zabývali lidským kapitálem a úsilím inovovat na rozdíl od toho, co jsme očekávali, tak lidský kapitál a snaha inovovat to není eh, propojeno s výkonností eh, v roce 2008. My jsme možná k tomu dospěli, protože jsme zvažovali pouze krátkodobé dopady a většinou tedy lidský kapitál a snaha inovovat, to je všechno dlouhodobé, takže je to napojeno na dlouhodobý růst, dlouhodobé trendy. A pokud jde o druhou část studie, tedy případová studie, tak my jsme vybrali čtyři členské státy, Polsko, Bulharsko, Itálie a Německo a tyto členské státy byly vybrány z, eh, z toho důvodu, že zde existovaly různé dopady krize a my jsme vybrali dva regiony ještě, dvě, dva regiony konvergence v Polsku, eh, potom dva mm, eh, regiony v Itálii, Pasilita Kampáňa, dva v Německu, Bavorsko a a no, Westfalsko e, a dva e, regiony v Bulharsku, e, severozápadní a jeho východní. Takže takto jsme byli schopni získat maximum informací o různých regionech a hlavní zjištění kvalitativní analýzy. Mm, to jsme tedy potom i porovnali si s těmi různými pohovory, které jsme vedli a bylo, že v Itálii, v podstatě Itálie mm, reprezentuje celý ten rámec analýzy, to znamená Korona eh, krize eh, především eh, začala jako krize soukromých úvěrů dluhu a poté se to přesunulo na tu nároveň, úroveň národní a my jsme zjistili, že na začátku především ta krize postihla severní regiony, ale potom postupovala dále a sever se dostal z krize rychleji než jich, jich ještě trbí v Německu. V Německu tam v podstatě tam zažili první vlnu krize v roce 2009, a jak jsem řekla, tak tam oni se velice dobře oživili a to především kvůli eh, obchod, mm, vysoké míře obchodních výměn s evropskými trhy. A navíc ještě v Německu lidský kapitál a inovace eh, jsou mm, velice vyvinuté a v podstatě daleko vyšší než evropský průměr eh, v podmínkách před krizí. Polsko ukazuje jiný obrázek nám ve srovnání s těmi rozvinutými ekonomikami. Ano, Polsko zde mm, v podstatě finanční instituce nebyly postiženy eh, tím kolapsem hypoték, protože Polsko závisí méně na eh, trhu, eh, vnitřním trhu. Government. No a zároveň se stalo to, že všechny evropské, že všechny země, že tato země se rozhodla také snížit daně, aby podpořila domácí poptávku. Takže toto všechno, tyto všechny proměny vedly k tomu, že Polsko podpořilo v tom, aby se z krize vymanila. A pak ještě poslední země, které jsme si věnovali, bylo Bulharsko. Bulharsko je takový příklad, který jsme um, se rozhodli sledovat, protože podle našeho názoru to bylo velice um, zajímavé. V Bulharsku jsme se soustředili na přeshraniční eh, program, abychom zjistili, jak to vlastně funguje s programy soudržnosti, které se tam uplatňovaly v rámci politiky soudržnosti. Bulharské hospodářství, jak víte, je velice silně provázané s výkonem obchodních partnerů Bulharska. Takže Bulharsko bylo zasaženo krizí jak vlastně z vnějších vlivů, eh, to byl tedy eh, pokles ve eh, vývozu a v přímých zahraničních investicích a také vlastně bylo zasaženo i v těch reálných sektorech. Ale Eh, ty eh, fakt, ten, ten dopad té krize byl vlastně v, určit, eh, v určitém ehm, v určité věci vlastně omezen, protože bulharský finanční sektor ještě nebyl dostatečně vyvinutý. Takže teď, jak tedy politika soudržnosti dokázala reagovat na krizi? Vidíme, že krize vedla ke dvou hlavním dopadům. Za prvé, došlo ke změně řízení evropské politiky soudržnosti a zejména se to týkalo změn Eh, v tom, jak eh, zvýšit absorpční kapacitu, jak tedy zlepšit provádění této politiky. Eh, politika soudržnosti umožnila i nadále pokračovat v investicích. To eh, se vlastně ukázalo nejen z těch dokumentů, ale i z těch eh, interviewů, které jsme prováděli v členských státech. Všichni respondenti souhlasili s tím, že právě politika soudržnosti byla zásadní v tom, aby se udržely ty toky investic, zejména v zemích, kde eh, byly ty, vlastně byl ten silnější dopad krize. Další věc, na které se všichni shodli, bylo to, že tato politika evropské soudržnosti zabránila dalšímu napětí, dalšímu vzrůstálnímu napětí sociálních problémů a to se ukázalo třeba i v těch dvou italských regionech, kterými jsme se věnovali. Jak se tedy změnila tato politika soudržnosti? Tato politika se musela změnit dvěma způsoby um, ta původní strategie se musela upravit podle těch eh, konkrétních scénářů, které se vlastně nakonec, ehm, které způsobila krize. Takže došlo k posunu od těch dlouhodobých cílů, což bylo po, po, dost, logický, dost logická potřeba, protože eh, politika soudržnosti se vlastně najednou musela soustředit i na ty bezprostřední potřeby. Takže došlo eh, spíše tedy odklon od, těch, od toho řešení dlouhodobých problémů k těm krátkodobým. A souvislo to i s tím, že vlastně došlo k poklesu eh, státních příjmů, takže tato politika soudržnosti se vlastně přestala působit jako určitá doplňková politika, jako doplňkové finance, ale začala vlastně nahrazovat i původní základní eh, výdaje a financování. Další věc bylo to, že tato politika byla co do největší míry zjednodušená bylo to i v souladu s Evropským plánem hospodářské obnovy. Eh, došlo ke zlepšení, pardon, ke zjednodušení eh, také a došlo i ke změnám úpravy pro spolufinancování, což bylo velkým problémem eh, pro podniky i pro národní vlády, takže došlo ke zjednodušení systému spolufinancování, aby místní samozprávy a místní podniky mohly toto využívat. Dále zde ještě vidíme určité společné reakce politiky soudržnosti, které se projevily zejména v regionech konvergence a v, v jiných regionech to zase bylo jinak. V těch regionech konvergence jsme viděli, že, se, že zde byla pokus co nejrychleji zvýšit absorpční kapacitu a Zároveň se zde straš, změnila trochu strategie řízení, ale nezměnilo se to ohledně cílů. Takže tyto regiony v té oblasti konvergence a vy, e, využívali politiku soudržnosti pro určité rozvojové cíle, tak tam vlastně ty cíle zůstaly stejné, ty se neměnily. Ale co se týče politik e, regionu e, kompetentivnosti, tak tam se ukázalo, že tato politika soudržnosti nedokázala tak reagovat, protože v těchto eh, regionech kompetitivnosti, eh, konkurenceschopnosti, tam se vlastně ty, mm, ta politika soudržnosti soustředila spíše na určité drobné konkrétní problémy. A navíc, jak již bylo třeba ukázáno v případu Německa, tyto regiony konkurenceschopnosti měly silnější faktory odolnosti, což jim také umožnilo reagovat na krizi a čelit této krizi. No a nakonec ještě, co se týče tedy politiky soudržnosti, už jsem hovořila o tom, že třeba v případě Bulharska jsme se zaměřili na přeshraniční program, který měl eh, takové speci, specifičnosti. prvé, bylo tam k dispozici méně prostředků na rozdíl od jiných programů eh, v rámci strukturálních fondů. Za druhé, tento systém je centralizovaný, což tedy trošku stěžuje možnost flexibilně reagovat na různé nové výzvy. A to, ten třetí specifický rys je to, že tento přeshraniční program se soustředil také na um, uh, vlastně posilování um, vazeb uh, nebo kontaktů, takže tam nebyl vlastně důvod to nějak měnit. K čemu jsme tedy došli v naší studii? Za prvé, jedna věc, která se ukázala zcela jasná, je ta, a je to vlastně výsledek kvantitativní analýzy, je to, že v budoucnosti se programy soudržnosti musí věnovat a musí také dávat eh, důraz na to, že v jednotlivých eh, zeměpisných oblastech je vlastně eh, různá intenzita a že to má také dopad na výkon regionu. Za druhé je také důležité si uvědomit, že Eh, jednotlivé regiony musely často upravit své cíle, aby dokázaly čelit krizi. Takže se, eh, a to je vlastně ještě další takové doporučení i pro Evropský plán hospodářské obnovy, ukazuje se, že je důležité, aby ty politiky byly flexibilní, aby působily pružně, aby dokázaly pružně zareagovat, ale zároveň je tam důležité zachovat určitou formální odpovědnost, protože pokud by tam bylo příliš mnoho změn, tak by to nakonec vlastně vedlo k poklesu ehm, té celkové uh, odpovědnosti. Dále se ukazuje, že jsou zde také rozdíly mezi e, výstupy, které jsou takzvané měkké a takzvané tvrdé. My jsme se soustředili na HDP, na míru nezaměstnanosti, na míru zaměstnanosti, což jsou tedy ty e, takzvané, e, takzvaná, takzvané tvrdé údaje, ale je důležité také se více soustředit analýzy těch měkkých faktorů, těch měkkých výsledných protože někdy jde o to, že právě ta, eh, ta situace v těch měkkých faktorech potom velice ovlivňuje ta tvrdá čísla, takže bychom se na to také měli soustředit. A ještě další výsledek, k němu jsme dospěli, je to, že politika soudržnosti, která dokázala reagovat nejlépe na krizi, tak tam byla nejlepší spolupráce mezi Fondem soudržnosti a mezi dalšími eh, fondy. Takže je důležité si uvědomit zejména eh, propojenost mezi eh, Fondem soudržnosti, mezi Evropským sociálním fondem a mezi Fondem pro regionální rozvoj. Děkuji za pozornost. Ano, děkujeme za tuto prezentaci. Chtěla jsem ještě jednou říci, že je to vlastně studie, která zatím ještě nebyla dokončena. Zatím se na ní ještě pracuje. A já bych teď rád dal přítomným poslancům a poslankyním možnost položit dotazy. Tak, první poslanec. Ano, děkuji za slovo. Já bych chtěl z vaší prezentace vypíchnout dvě věci. Mm, ještě se chci zeptat, zda... No ano, paní eh, doktorko, slyšíte mě? Takže na začátku jste eh, hovořila o Evropském plánu hospodářské obnovy. Ale neříkala jste vůbec nic o výsledku tohoto plánu. A eh, myslím si, že váš závěr, že tento plán zdůraznil politiku soudržnosti, že ten plán, že, že ten výsledek nebo že ten závěr je nesprávný,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 došlo vlastně k tomu, že do toho Evropského plánu hospodářského obnovy se stáhly určité nevyužité prostředky z politiky soudržnosti. Bylo to asi 5,5 miliard, méně, bylo to tedy necelých 6 miliard. A ty peníze nebyly vynaloženy na politiky soudržnosti, ale na energetické politiky, polit, eh, projekty energetiky, teda dopravní projekty a na projekty v eh, informačních technologiích. Teď je rok 2014 a stále žádáme komisi, aby nám řekla, jaké jsou tedy výsledky toho Evropského plánu hospodářské obnovy? Protože ten plán již byl skončen, eh, teď, kon, eh, teď vlastně skončil k 31. prosinci 2013 a není tam žádné pravidlo N plus 3. A my nemáme vůbec žádné výsledky toho, k čemu tedy tento plán vedl, jaké má dopady. Takže nevím, jak vy můžete z toho vycházet, když to porovnáváte. Možná tedy vy máte nějaké výsledky, možná znáte, jaké jsou výsledky. Takže došlo vlastně k tomu, že peníze, s, které měly vést na politiku soudržnosti, vlastně byly odvedeny do Evropského plánu hospodářské obnovy a nevíme vůbec, jak, jaké jsou výsledky tohoto plánu. Za druhé, chci říci, že mě velice překvapuje, že vlastně jste se vůbec nevěnovala tomu, že se členské státy eh, pardon, že jste se vůbec vlastně nevěnovala eh, otázce adicionality. Členské státy musí adicionalitu um, uplatňovat eh, pod, um, povinně. Znamená to tedy, že musí ještě vlastně uplatňovat, eh, že každé členské státy musí vynakládat další finance nad to, co dostává z Evropské unie. A přitom ty členské státy, o kterých jste hovořila, jste eh, se ty země chvaly úplně jinak. Například Polsko navýšilo o 56, Itálie snížila o 23%, Řecko snížilo o 22%, a naopak zase Portugalsko to zvýšilo tu adicionalitu o 35%, takže se ukazuje, že vlastně každý členský stát se choval úplně jinak ohledně adicionality, což, je tedy veře, což jsou vlastně veřejné investice. A myslím si, že to je velice důležité, že to má velice důležitý dopad i na ty závěry, které jste učinila, ke kterým jste chtěla dojít. A ještě za třetí, já jsem... Eh, mě by ještě velice podrobně zajímalo, co jste myslela těmi měkkými a tvrdými údaji, měkkými a tvrdými výstupy. Já tady, nevím, možná kolegové to eh, chápou eh, lépe než já, ale já se chci zeptat, zda byste to ještě mohla jednou vysvětlit, zda byste to mohla vysvětlit nějakými jednoduššími slovy, protože toto by tedy měla být eh, seriózní studie. Děkuji. Ano, děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já budu stručný. Pocházím ze Švédska. A švédské, mm, chápu, že třeba některé švédské regiony se mohou porovnávat s německými regiony v otázkách, jak si tyto regiony dokázaly poradit s krizí. A myslím si, že je dobré, že existuje taková studie. A i když tedy teď zatím proběhla prezentace, um, aniž by ta studie byla dokončena, možná, ale zase je to dobré, protože bychom třeba ještě mohli k tomu nějakým způsobem přispět, než ta studie bude dokončena. A mm, hovořilo se o dlouhodobých rozpočtových výhledech, už o tom hovoříme dlouho. Některé věci, které zazněly, té studii jsou i věci, o kterých se hovoří zde. Myslím si, že zpravodaj nebo zpravodajka e, pro rozpočet e, o tom ví zcela e, jistě mnoho podrobností. Velice často hovoříme o nutnosti pružnosti kvůli tomu, když dojde někde k nějaké krizi, když vypukne nějaká krize, tak je důležité, abychom mohli určitý objem peněz přesunout a rychle zareagovat. Pokud jsem dobře pochopil prezentaci, tak eh, je pravda, že v celé řadě regionů existovala tato možnost pružně přesunout tyto peníze z jedné věci na druhou a že vlastně dokázali hm, pružně se odklonit od těch dlouhodobých eh, plánů. Čili to, co říká studie, to vlastně podporuje naše plány v tom, jak postupujeme v dlouhodobém finančním plánování a ve, eh, v rozpočtových výhledech. A pak je zde ještě jeden komentář, který bych rád učinil. učinil. V Evropě je velký počet regionů a každý je naprosto jiný. A z toho důvodu potřebujeme určitý přístup, který bude specifičtější pro každý region. A pokud jsou, mm, každý region má své vlastní dlouhodobé mm, plány, a to se pak ukazuje i v tom, jak se tyto regiony dokázaly poradit s krizí. Jde prostě o eh, musíme ještě se v budoucnu více brát v úvahu to, že ty regiony se mezi sebou velice liší. Eh, um děkuji, děkuji. Já bych eh, rád chtěl chtěl reagovat eh, také. Myslím si, že nejprve potřeba vám poblahopřát. Myslím si, že se jedná o mimořádně důležitou studii, protože v současné době jsme svědky toho, že v Evropě dochází k nárůstu nerovností, ať už územních, sociálních nebo jiných. Já bych také chtěl um, poblahopřát těm, kteří připravili tuto studiu. Chtěl bych se zeptat, jestli máte nějaké údaje také o mé zemi, to znamená o Portugalsku. Uh, protože eh, mě skutečně dělá obrovské starosti situace. Eh, v Portugalsku máme tam obrovské nerovnosti. V současné době je Portugalsko mnohem chudší, než bývalo. Je to jedna z nejchudších zemí eh, v Evropské unii vůbec. Po krizi počet bohatých lidí se ale zvýšil. Jejich bohatství se zvýšilo 9 um, Eh, co se týče počtu lidí, kteří v současné době jsou skutečně na Prahu chudoby, tak to se zvýšilo o 26%. To znamená, tento nárůst byl skutečně mimořádně vysoký a znamená to také obrovské rozšíření eh, té propasti mezi bohatými a mezi chudými takže zajímalo by mě, jestli jste ve své studii nebo v některé části té studii se věnovali také Portugalsku, eh, tak abychom lépe pochopili situaci, která v této zemi existuje, abychom mohli v případě najít i určitá řešení. Protože já si myslím, že politika soudržnosti přispěla k řešení určité situace, ale tato krize je tak zásadní, že potřebujeme mít eh, obrovské množství různých politik, potřebujeme mít nejrůznější pokyny, ekonomické, finanční. To jsou všechno věci, které jsou naprosto zásadní, protože samostatná politika soudržnosti nemůže pochopitelně vyřešit všechny problémy. A e, ten současný model, který používáme zprávy a řízení, není adekvátní. Děkuji. Paní Igoen. Děkuji. Já chci poděkovat paní profesorce za vynikající studii. Já si dovolím takovou úvahu ohledně dopadech hospodářské krize s ohledem na Eh, politiku soudržnosti. Zde eh, jsou dvě informace, které jsme zjistili, jedna od Eurobarometru a mm, potom je to zpráva OECD ze včerejška, kde se hovoří o tom, že eh, populace chudne, rostou rozdíly mezi lidmi, jak řekl kolega z Portugalska, ale to platí i pro Španělsko. Například ve zprávě Eurobarometru, tam se hovoří o tom, že zde, eh, zde existuje velká míra nedůvěry, nedůvěry i v evropskou instituci, která se údajně oddaluje od občanů a navíc teď je to před volbami, které se konají 25. května v, eh, ve Španělsku, tak obyvatelé eh, se distancují od evropského projektu. A také, co mě nejvíce leží na srdci, je činnost Evropského parlamentu, protože zde není možné potom eh, v podstatě provádět projekty, které byly odsouhlaseny třeba ve Španělsku, to tak je, eh, protože zde, mm, zde, eh, zde, zde je to kvůli tedy veřejným výdajům a v podstatě, které vždycky ani nejsou dobře známy až do daného termínu a potom, že zde tedy proto dochází o tom, že Španělsko přichází o peníze na soutržnost a moje země v podstatě ani Eh, nevyužila, nemohla vyčerpat všechny ty mm, programy z politiky soudržnosti, aby mohla takto mírně dopady krize. Děkuji. Eh, dear Kelly, Kelly. Děkuji, pan Kelly. Já bych vám také chtěl poděkovat za tuto studii. Myslím si, že je to velice cena eh, studie. Dává nám možnost zamyslet se na celou řadou věcí, což ostatně reflektují také ty otázky a připomínky, které zde zazněly v diskusi. Myslím si, že některé z těchto věcí, které tady zazněly, jsou mimořádně eh, zajímavé a také odrážejí některé myšlenky, které máme v, v našich hlavách. Například ta metafora mezi jihem a Eh, severem. Vy jste říkal, že nemáte důkazy o tom, že by to tak fungovalo. Eh, také jste hovořila o té centrální periferii. To je pochopitelně zajímavá eh, teorie, která naznačuje, že že bychom se měli zaměřit na všechny ty studie, co se týče mé vlastní země, to znamená Irska, mě by zajímalo, co jste tam zjistili. Vy jste také říkala jednu zajímavou věc, a sice, že ty rozdíly eh, mezi jednotlivými eh, státy se zvýšily, eh, zatímco v některých se snížily. Myslím si, že toto není dobrý výsledek pro ten evropský projekt. V podstatě to je, jde proti té základní myšlence toho, proč je Evropská unie, jde to vlastně i proti myšlence té politiky soudržnosti. A, vlastně se dostáváme eh, na určitou úroveň, kdy eh, jde totiž o to, abychom měli skutečně v budoucnosti zajištěnou určitou rovnost. Ale myslím si, že v současné době něčeho takového nemůžeme doufat, že dosáhneme, protože jdeme vlastně v tom opačném směru. Čili Eh, vy jste tady hovořila o řadě členských států, hovořila jste o tom, jakým způsobem se postavili k té eh, krizi, jakým způsobem se z ní dostali, ale nehovořila jste o tom, které země z toho vycházejí nejlépe. Čili um, mohla byste říci, které země se vypořádaly s tou krizí nejlépe a proč? Čili které jsou to země, které se s tím vypořádaly nejlépe a možná, že ty zbylé země by se měly řídit jejich příkladem. Ještě jednou bych chtěl říct, že jste nám dala velké množství informací, o kterých budeme přemýšlet, ale myslím si, že ještě chvíli bude trvat, než budeme moci udělat konečné závěry. Děkuji. Teď bych se chtěl zeptat ještě, jestli by chtěla reagovat Evropská komise. Eh, mohl byste se prosím představit? Ano, děkuji. Děkuji vám eh, za to, že jste se eh, věnovala tomuto tématu. Já pracuji na DG Regi a věnuji se ekonomickým analýzám. Tato studie přichází v době, kdy my v současné době vypracováváme šestou eh, zprávu o soudržnosti, která by měla obsahovat detailnější analýzu toho, k čemu došlo během ekonomické eh, krize eh, v Evropské unii a jaké byly důsledky této krize. My jsme se tomuto tématu již věnovali při přípravě eh, osmé eh, zprávy o pokroku spolupracovali jsme také s OECD na přípravě celé řady studií také k tomuto tématu a kromě toho máme k dispozici také eh, studii Aspenu, která se zabývá právě tou regionální odolností. Jinými slovy, tato studie nám dává další zdroj znalostí a informací. Já ji považuji za velice zajímavou. Víme pochopitelně, že ta e, e, ta krize ještě neskončila. Co se týče těch trendů konvergence, e, která se projevuje v HDP, tak ta se prohloubila a využíváme určité eh, proměny eh, v určitých zemích, eh, které čelí obrovským finančním problémům, hlavně v oblasti veřejných rozpočtů. Myslím si, že jestliže se podíváme na tu analýzu této studie a na ty jednotlivé aspekty, tak myslím si, že je potřeba se zabývat také otázkou fiskální. Myslím si, že právě tento přístup je důležitý a myslím si, že Celková, eh, celkové veřejné investice a také podnikatelské investice je potřeba vnímat jako určitou kapacitu. To je velice důležité hlavně pro místní zastupitelstva, protože ty mají na starosti 60 veškerých veřejných investic. A víme, že místní zastupitelstva eh, nejsou uh, Eh, například zodpovědné za obranu, ale jestliže se podíváme na eh, hrubé výdaje, ty za, za místní zastupitelstva jsou skutečně zodpovědná vlastně za většinu těch eh, veřejných investic. Jinými slovy, klademe si teď otázku, co by se stalo, kdybychom neměli politiku soudržnosti a kdybychom neměli strukturální fondy. A my se domníváme, že bez nich by potom ten dopad byl daleko větší. Eh, myslím si, že se dostáváme k otázce historického minima, co se týče eh, veřejných investic. A proto, eh, jestliže se podíváme na ty vaše závěry na tom posledním slajdu, tak myslím si, že je jasné, že naše závěry a vaše závěry vlastně jsou si podobné, protože ty strukturální politiky a politika soudržnosti podporují růst HDP, eh, lidský faktor, inovace, strukturální reformy a také eh, kapitálové investice, to všechno ovlivňuje situaci v regionu. Domníváme se, že politika soudržnosti je součást jakéhosi eh, trojuhelníku, kde máme na jedné straně to hospodářský aspekt, dále potom máme ty strukturální reformy, ale pak potřebujeme ještě třetí prvek, a to je financování investic. A v mnoha zemích strukturální fondy právě poskytly ty naprosto zásadní finanční zdroje a myslím si, že to se ukazuje i v této studii. V současné době, jak jsem řekl, pracujeme na té šesté zprávě o soudržnosti, ta bude vydána velice brzy a potom budeme velice rádi, když se s vámi budeme moci podělit o výsledky naší, naší zprávy. Děkuji. <clears throat> Děkuji. Já bych eh, teď chtěla požádat Alberta Van Stroje a potom se vrátíme eh, paní doktorce Milo. Eh, já mám otázku, která se týká toho, že jsme požádali o určité změny v této politice, protože bychom chtěli mít nižší příspěvky členských států, které se nacházejí ve obtížné situaci. Takže jsme eh, provedli eh, určité změny eh, v našich předpisech. Chtěla bych se, vás chtěla bych se vás zeptat, jestli jste se věnovala i této otázce ve své studii. A pak mám ještě jednu stručnou otázku. A sice Eh, jaký byl dopad Evropského sociálního fondu. Dívali jste se také na tuto oblast, dívali jste se také například na to, jaké existují rozdíly eh, mezi těmi chudými regiony a měli jste také možnost eh, se zabývat právě tou otázkou úlohy tohoto Evropského sociálního fondu. Drazí kolegové, již nemám nikoho, kdo by požádal o slovo a proto dovolte, abych dala slovo paní doktorce Milio, aby reagovala na ty připomínky a dotazy, které zde zazněly. Na, tady na prvního pána. Ano. Plán oživení ekonomiky ta vaše otázka je zajímavá, jak byl implementován. A studie, ale ta si klade jiné otázky, ne tuto. Ta si klade otázku, jaký byl dopad krize na členské státy a jak na to reagovala politika soudržnosti. Takže asi ta nová vaše otázka, kterou kladete, je velice relevantní, určitě zajímavá, ale eh, nebyla, eh, nebyla v zadání. A jediná věc, kterou k tomu mohu říci, a to by asi pomohlo, je, Eh, pokud je o ten plán oživení ekonomiky, tak v členských státech, které jsme analyzovali, tak jsme zjistili, že ta část plánu, která byla hodně eh, realizována, eh, byla anticipace financování a potom kdy eh, tedy čtyři členské státy skutečně využili tento plán v těchto aspektech. Já vím, že ten plán je daleko širší, i se týká energetiky a infrastruktury, ale my jsme se zabývali pouze tímto aspektem. Pokud jde o adicionalitu, zde možná jsem to neřekla jasně, ale když se podíváte na slide 27, tak tam konkrétně hovořím o tom, že Itálie vlastně je jedna ze zemí, kde ta adicionalita se zvýšila a vlastně fondy se staly jediným strojem financování. Já jsem měla pouze 25 eh, minut, eh, takže jsem nemohla hm, eh, do šířky hm, hm, prezentovat tuto adicionalitu, když se na to podíváte, tak tam zjistíte, že ve studii je celý odstavec tomuto věnovaný a možná i když se podíváte na ty slajdy, tak si o tom ještě můžeme promluvit. Samozřejmě každá studie je e, studie a já jako profesorka vím, že tam jsou určité limitace takové studie. My jsme se hodně hm, zaměřili na ty tvrdé výsledky, to znamená růst, HDP, zaměstnanost, nezaměstnanost, ale například, když hovoříme o zaměstnanosti, tak to jsou ty hmatatelné výsledky. Ano, ale zapomínáme na to, abychom zanalizovali, co Eh, vede k tomu, že zde ta zaměstnanost může existovat. Co to je? To je, to je celá ta podpora, aby lidé mohli získat nové kvalifikace, aby eh, i měli možnost lépe cestovat do práce třeba a tak dále. To jsou takové ty soft proměny eh, a mm, mm, takže je třeba i zanalizovat ještě i toto, co Eh, umožnilo větší zaměstnanost. Eh, a my jsme dělali především kvantitativní analýzu, ale já bych rád, kdyby to šlo, abychom to vyvážili i více eh, kvalitativní studií, kdybychom měli možnost. Možná, že to bude možné provést následně ještě. Doufám, že to bylo jasné. na druhého pána vy jste zmínil flexibilitu. Ano, flexibilita. To hodně pomohlo státům i regionům v jejich úspěšné reakci na krizi, ale flexibilita je vynikající eh, věc, ale nemůže to podkopat zodpovědnost. Pokud flexibilita znamená měnit pravidla prostřednit v průběhu programu, tak to by mohlo mít dopad na transparentnost, na to, proč se pravidla mění kdo rozhodl, že je změní. Eh, takže to musí být vyváženo s odpovědností. Ano, jsem ráda, eh, že eh, jste našel ten závěr, který se týká geograficky různorodého přístupu k těmto politikám. Ano, takže mm, samozřejmě diferenciace je důležitá i v rámci regionu eh, eh, soudržnosti. Eh, v Itálii například některé regiony soudržnosti tedy mm, třeba jsou silnější. I mm, v Polsku třeba některé ty regiony soudržnosti jsou silnější než ty druhé, takže je třeba i mm, měřit tu, ty rozdíly mezi regiony soudržnosti jako takovými. Teď na toho pána, který eh, se ptal na údaje o Portugalsku. Ano, kvantitativní analýza, jak jsem řekla, tedy ta studie je rozdělena do dvou částí. Jedna část je kvantitativní a druhá je spíše kvalitativní. V té kvalit- kvantitativní analýze tam jsme schromáždili údaje ze všech států EU a eh, z většiny eh, regionů pro 24 ukazatelů jsme schromažďovali Samozřejmě já neměla jsem čas se tady je projít, ale až bude zveřejněna studie, tak tam se dočtete všechny údaje o Portugalsku, Španělsku, Irsku a tak dále, o všech státech. A další připomínky, takže ty v podstatě spíše byly takovým souhlasem eh, se našimi závěry a pokud jde o pan Publiko, tak já eh, velice ráda si s vámi promluvím. Ano. Samozřejmě, pokud tato studie eh, bude eh, mít nějaký pozitivní dopad, tak v tom, že, eh, se, mm, že budeme schopni zabránit do budoucna kolapsu veřejných výdajů. Bazilikát, a to je jeden příklad, kde bez politiky soudržnosti bychom nebyli schopni krizi překonat. A na posledního pána, který se ptal na dopad Evropského sociálního fondu Eh, my v této studii jsme se zabývali soudržností jako takovou, to znamená i sociálním fondem. Byli jsme schopni, ano, vytipovat některé dopady Evropského sociálního fondu a většina z těchto eh, účinků dopadu byla na sociální začlenování obyvatel v řadě regionů, v řadě států díky sociálnímu fondu eh, se snižovala chudoba a zlepšovalo se sociální začlenování těchto osob, což byl jeden z velkých problémů krize. Děkuji. Děkuji. Děkuji za reakci. Chci poděkovat všem za účast a litujeme, že ještě tu studii, studii nemáme v ruce, protože, jak víme, ještě se na ní pracuje. A doufáme, že dovoleb, pokud bude k dispozici, tak určitě bude prospěšná a pro kolegy a rádi bychom tedy měli přístup k těmto údajům ze studie a ale e, asi to spíše bude pro příští výbor regie. Děkuji paní Milio i děkuji e, všem za účast a teď bych přešla, pokud to půjde, k dalšímu bodu. Teď nás čeká další bod našeho programu. Nevím, zdali máme zde již řečníky. Někteří přichází, jiní jsou zde v sále, nebo potřebujete určitý čas? Ano, vy můžete začít, vy jste první. Dobře. Takže můžeme přejít k bodu 4 programu, což je mikrofinancování a politika soudržnosti. A ti z vás, kteří se zúčastnili diskuze v parlamentu o tom, jak hm, se dostat z krize, tak určitě jste hodně slyšeli, že jeden z problémů je právě přístup k úvěrům, eh, které jsou nezbytné pro investice. Především malé střední podniky mají problém získat úvěry a my jsme se tedy rozhodli, že budeme diskutovat o tom, jak mikrofinancování také přispěje k růstu a k soudržnosti v Evropě. Máme zde tři řečníky na tento blok a začala bych paní Isabel de Schriver z DG Regio, která má na starosti tedy eh, politiku a potom to bude Per Erik Eriksson z Evropského investičního fondu a paní Maria Nova, která je předsedkyní Združení ADI International. Vidím, že všichni jsou tady, takže prosím, můžeme začít, paní De Man, Good morning. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám hezký den. Chtěla bych vám nejprve poděkovat za to, že jste nás přizvali na vaše dnešní schůzi. Je pro mě velkou ctí že dnes s vámi mohu sdílet eh, výstupy hodnocení eh, pilotní fáze iniciativy Česmin, kterou jste vy, paní Hubnerová, zahájila v roce 2008. V podstatě to všechno začalo sdělením komise, které bylo mm, vydáno v roce 2007. Eh, bylo to sdělení o tom, že mikroúvěry jsou způsobem, jak podpořit růst a zaměstnanost v Evropské unii. Právě na základě tohoto sdělení byla vypracována pilotní fáze iniciativy Jasmine. <clears throat> Prvním cílem byla podpora, byla to tedy technická podpora, technická asistence pro vybrané příjemce. Tito příjemci byli eh, vybráni prostřednictvím výzev k podávání nabídek pro Evropský investiční fond. A ten druhý pilíř tohoto, eh, této pilotní fáze bylo to, aby mm, ta iniciativa pomáhala celému odvětví, aby v celém, eh, vlastně v celém odvětví v Evropské unii pomáhala eh, řešit otázku mikrofinancování. Hmm. I když eh, Eh, součástí toho hodnocení eh, není Evropský kodex pro poskytování mikroúvěrů. Ráda bych se o něm také stručně zmínila. Je to totiž určitý, určitá příručka, určité pokyny, které jsou stále důležitější pro eh, sektor mikroúvěrů. A dokonce se tento Evropský kodex stává jakýmsi pilířem pro technickou asistenci. Evropský kód, eh, Evropský kodex pro poskytování mikroúvěru eh, nabízí soubor určitých pravidel, určitých standard, standardů. Jsou, je to tedy soubor eh, určitých ustanovení, která byla vypracována v souladu s příslušným odvětvím. Mm, právě příslušné odvětví nám pomohlo vybrat ty nejdůležitější věci, které jsou důležité pro to, aby ty mikrofinancování fungovalo ta, takhle je důležité, abyste bylo například ehm, standardizované výkaznictví, abyste byl eh, společný ehm, glosář, společné termíny a tak dále. Takže toto bylo ve spolupráci s poskytovateli mikrofinancování. Proč to tedy vlastně vzniklo? Jde o to, že zde panoval nedostatek zdrojů, respektive stále zde panuje nedostatek zdrojů a investoři Hmm, se stále pečlivěji a obezřetněji vybírají, kam chtějí investovat. Čili tento dokument je velice důležitý. Někdy mi zejména malé organizace říkají, že jsou velice rádi, že existuje takový evropský kodex, protože na základě něho zjistí třeba, um, jaké jsou ty nejdůležitější body, podle kterých mají dále rozvíjet své organizace. Tento kodex který vznikl v roce 2013, i společně s eh, příslušnou metodikou, eh, kterou jsme vypracovali ve spolupráci s jednou univerzitou Salford. A eh, usilujeme o to, aby organizace dobře uplatňovaly tento kodex. Také se to využije i později, až protože ti, kteří budou provádět hodnocení, také využijí metodiku, aby zjistili, zda tento evropský kodex se dobře uplatňuje. Máme zde také nástroj Česmin Online, což je tedy specializovaná internetová aplikace pro poskytovatele mikroúvěrů. Eh, zde se například budou eh, automaticky generovat eh, zprávy pro výkaznictví pro Evropský korex respektive ty zprávy, které jsou doporučeny tímto korexem. Teď se tedy zaměřím na hodnocení pilotní fáze Česmin. Cílem této, tohoto hodnocení bylo posoudit eh, efektivnost, účinnost, eh, zjistit eh, věci, které, tedy, ze kterých si můžeme vzít poučení a zjistit také to, co se povedlo a další návrhy pro to, jak zlepšit. Zkoumali jsme tedy období 2008 až 2012. První příjemci dostali konkrétní podporu už vlastně až v roce 2011, protože nejprve zde byla ta fáze uh, Eh, výzvy k podávání eh, žádostí. Čili ta podpora odvětví a také těm um, konkrétním příjemcům byla vlastně zahájena později. Eh, zde tedy vidíme několik prvních zjištění, která vychází z hodnocení. Asi to hlavní zjištění, které um, schrnuje cel, celý tento výstup, je to, že Česmin napomohla profesionalizovat celý, celé odvětví mikroúvěrů. Jde o to, že poskytovatelé mikroúvěrů nám říkají, že Česmin jim pomohla posílit své um, provozní kapacity a také i své vnější vztahy prostřednictvím různých seminářů, protože už téměř všichni jsou zapojeni do různých sítí a prostřednictvím workshopů uh, se mohou navzájem setkávat. Také Eh, jim to pomohlo lépe reagovat na eh, klienty, mm, dejme, zejména třeba eh, díky přístupu k různým školením. Česmin také ehm, pomohla připravit speciální seznam hodnocení a ratingového hodnocení. A poskytovatelé nám také řekli, že díky této iniciativě třeba mohli využít různá školení, která by se jinak nemohli sami zafinancovat. Co se týče doporučení, která jsme obdrželi, tak je zde žádost o větší odborná školení, o větší odbornou přípravu. Někteří by třeba chtěli, eh, aby zde byla speciální školení, která nemusí úplně souviset s Česmin. Také zde bylo žádost eh, ještě lépe měřit sociální dopad. Dalším doporučením je vypracovat speciální platformu EU, což už je vlastně součástí, nebo trošku to souvisí i s tou aplikací Česmin Online. Pak je zde, pak je zde ještě doporučení, které se týká seminářů. Doporučuje se, abyste byli eh, takové dynamičtější semináře, eh, spíše než ty prezentace, mm, jaké probíhají teď. E, pak zde také bylo ještě doporučení, aby zde bylo standardizované výkaznictví ratingových agentur. A co se týče financování služby, tak bylo rovněž, zde padl název, na, návrh, že vlastně ti příjemci by měli to vlastně poprvé získat bez poplatku, ale při těch dalších příležitostech už by za to měli také platit určité poplatky. Čili co tedy doporučit pro to období, které teď začíná 2014 až 2020, je to důležité, aby zde byla i nadále technická asistence pro poskytovatele mikroúvěrů. Na tom pracujeme, podporujeme tuto technickou asistenci. Je to velice důležité nikoli pouze pro potenciální investory, jak jsem ji říkala, ale Tyto organizace mikrofinancování jsou také úzce propojeny se, se svými klienty, což jsou eh, společnosti fina, mikrofinancování, čili ty finance, pardon, ty poskytovatelé mikrofinancování jsou s nimi úzce propojeny a mohou se navzájem podporovat. Už eh, je to vlastně rozdíl Eh, protože v, tom, v té oblasti mikrofinancování jsou zde určité eh, větší vazby, určité sociální vazby, je to vlastně pomocná ruka, což je něco, co vlastně v tom bankovním sektoru tam příliš neexistuje, tam buď dostanete úvěr nebo ne. Hmm, také je důležité, abyste byla další podpora, protože je to vlastně určitá podpora těm, eh, finan- těm Eh, poskytovatelů mikrofinancování a je důležité si uvědomit, že právě třeba mikropodniky, eh, to je vlastně eh, zaměstnávají, nebo že tam je vlastně 50 pracovníků v Evropské unii. Dále také spolupracujeme s GŘ pro zaměstnanost a s GŘ Regio. GŘ Regio v současné době připravuje také platformu pro technickou asistenci. Má to být určitý rámec, v jejímž Eh, v němž má být eh, vypracována techni- platforma technické asistence, ehm, čili bude to rámec pro technickou asistenci a v něm bude ještě speciální rámec pro mikrofinancování, pro mikrouvěry. No a pak ještě je důležité propojit EPMF s technickou asistencí. Chceme toto propojení ještě e, zpevnit, protože je e, očividné, že té určité propojení existuje. Já teď dám ještě slovo panu Eriksonovi, který vám e, řekne podrobnosti. Erik Erikson from IAE. Děkuji vám, paní von Schreier, a teď pan uh, Erikson. Děkuji. Děkuji vám za to, že jste mi dali tuto možnost pohovořit zde o mikrofinancování. Tento pro, eh, eh, Progress Microfinance eh, v podstatě byl zahájen v roce 2011. Ta právní, ten právní základ je z dubna 2010 FCP. Poskytuje 180 milionů. FMA je potom zodpovědná za řízení. Um, Celkem se jedná tedy o 180 milionů. Um, a 23 milionů, které jsou určeny pro instrument záruk. Eh, co se týče cíle, eh, ten je na úrovni 5, takže máme 5 milionů euro, které by měly poskytnout tyto mikroúvěry. Je tedy stanoven zcela přesný eh, cíl také týkající se sociální inkluze, to znamená, se týká všech těch ohrožených skupin. Eh, zatím jsme se věnovali 18 zemím v rámci EPMF, eh, další dvě země máme v úmyslu dále studovat a kromě toho máme aktivní dialog také s potenciálními zprostředkovateli. Kromě toho se snažíme eh, také eh, doplňovat eh, tento program také s vnitrostátními programy, které jsou potom financovány buď z národních rozpočtů, anebo ze sociálního fondu. Ehm, e, měli bychom mít 200 e, milionů k dispozici v prvním kvartále roku 2014. Zatím se nám podařilo skutečně velice dobře e, tento program nastartovat a máme 97, reakci na to, co je nabízeno. Bylo již zatím podepsáno 55 kontraktů, co se týče to, těch eh, záruk, ty využíváme, tento instrument využíváme plně a dvě třetiny těchto financí jsou eh, k dispozici. Už teď. This, this shows eh, the... Zde vidíte, jakým způsobem se vyvíjí ten trend. Červená čára, to je ta současná situace, nebo spíše na konci prosince 2013. A tady vidíte, že do konce roku 2017 bychom se měli dostat nad ten cíl 500 milionů, eh, což byl teda ten předpoklad, když jsme to zahájili tento program. Co se týče počtu eh, půjček, Tady tedy máme počet. Do roku 2017 by jich mělo být více než 46 eh, tisíc tedy těchto mikropůjček, čili nejde nám tady o celkový objem, ale spíš o počet jednotlivých půjček. Co se týče toho, jakým způsobem se nám daří ovlivňovat eh, sociální záležitosti, eh, my jsme se soustředili na 12 690 příjemců, tedy těch mikrovypůjčovatelů. A jak jsem řekl, ta reakce byla velice dobrá, více než 97%, 63% těchto lidí byli muži, 37% ženy. Co se týče eh, těch eh, eh, fyzických osob, tak tady máme víceméně stejná čísla. Jestliže se podíváte tedy na co se týče toho, té skupiny nezaměstnaných lidí, tak tady více než 50% byli buď úplně nezaměstnaní, anebo nečiní v době, kdy získali naše mikroúvěry. Co se týče dopadu na vytváření pracovních příležitostí, Tady máme pouze předčasná e, čísla k dispozici, ale zdá se, že ten dopad byl poměrně e, vysoký, například v Polsku, tam byl více než 60%, co se týče vytváření nových pracovních příležitostí pomocí těchto mikropůjček. Co se e, týče těch cílených skupin, mnoho z těch příjemců jsou vlastně nově vznikající podniky Eh, to znamená, jsou to firmy, které mají kratší historii než tři roky, některé mají dokonce kratší historii podnikání než jeden rok a eh, některé eh, z našich někteří z našich partnerů se ostatně soustředí právě na tyto nově vznikající firmy. Co se týče vzdělání lidí, kteří získávají tyto mikropůjčky, to se velice liší v některých případech Eh, bohužel zmizel jeden z těch eh, ten slide, například v Bulharsku celá jedna třetina eh, lidí, kteří si půjčují tyto peníze, mají velice základní vzdělání, mají pouze základní vzdělání. Jinými slovy, to v podstatě cílí na tu romskou populaci v Bulharsku, ale Eh, je pravda také, že na druhé straně máme více než 20 lidí, kteří mají eh, vysokoškolské vzdělání nebo vyšší střední vzdělání. Co se týče těch eh, věkových skupin, tak pochopitelně bychom rádi podporovali hlavně mladé podnikatele. 6 lidí, kteří získali to půjčky, bylo mladší 25 let ale eh, co se týče těch zprostředkovacích agentur, tak tam jich je méně než 25%. Když se podíváte na ty, eh, menš, tu skupinu menšin, eh, mm, to jsou pochopitelně menšiny, které se sami považují za členy menšiny. Ehm, my víme, že v některých případech skutečně se jedná o cílenou politiku, to znamená soustředit se právě na tyto menšiny. Eh, vidíme, že někteří eh, zprostředkovatelé skutečně mají velice dobré eh, vztahy právě se zástupci menšin, například Mikrofon, Patria Credit, Sberbank ve Slovinsku. Co se týče programu Jasmine, podíváte-li se na příjemce, kterým se dostalo technické pomoci, tak tady vidíte, že 12 získal také podporu v rámci EPMF ať už formou financování nebo poskytnutím záruk. Ehm, ehm, eh, některé tyto eh, eh, strany jsou v podstatě zaměřeny nebo jsou odesílány spíše na do té, do té oblasti EPMF. Co se týče možnosti zlepšení Myslím si, že se eh, budeme soustředovat hlavně na EC program, což je program eh, vytváření pracovních příležitostí a inovací. Je potřeba také podpořit tzv. nebankovní MFIs. Zatím jsme spolupracovali hlavně s bankami a s finančními instituty a vidíme, že ty výsledky, eh, co se týká inkluze nebo mikro Eh, půjček, tak tam jsme zjistili, že u těch nebankovních MFI jsou výsledky daleko lepší. Když jsme zahájili tento program, tak jsme věděli, že ten trh, na kterém se pohybujeme, je velice heterogenní. Pochopitelně bylo by velice těžké nabízet pouze jeden standardizovaný produkt pro celou Evropskou unii, takže jsme začali s pěti, šesti různými produkty. Uvědomili jsme si ale, že nemá cenu nabízet takový eh, počet produktů, takže možná, že celkový počet těchto produktů snížíme, což budou tedy záruky, budou to ty takzvané seniorské půjčky a budou to také půjčky na vytváření kapitálu. Měním. Pochopitelně eh, k tomu bude potřeba, abychom trošičku začali novat, nově uvažovat o tom, jak by měly vypadat tyto produkty, tak aby odpovídaly potřebám evropského trhu. Je také pravda, že mnoho těch mikrofinančních institucí eh, má ve svém základu podmínku, že nesmí vydávat akcie. Děkuji. Teď bych dovolila si předat slovo paní Novak, eh, která nám řekne něco o své instituci, kterou se zastupuje a také o eh, přednese svou prezentaci. Děkuji. Sorry. Um, okay. um, well, um, um, thank you very much first for, for... Prvé děkuji za pozvání a já nebudu hovořit tolik o nástrojích jako takových, ale spíše o trzích a o strategii, která je důležitá z pohledu politiky soudržnosti. Za prvé, eh, mikrofinancování v podstatě reaguje na stávající a budoucí potřeby evropského hospodářství a politiky soudržnosti dnes v současnosti 92 celkového počtu podniků v Evropě jsou mikropodniky, eh, to znamená méně než 10 zaměstnanců a potom je tam ten neformální sektor, o kterém moc nevíme, ale také existuje. Je to 10 až 15 HDP. Zde tedy je určité vakuum a nevím, co se teď stalo. A poslední ukazatel, to je aktivní obyvatelstvo 80 milionů lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby a potom tam je počet nezaměstnaných, další ukazatel. A když se podíváte na budoucnost, tak je důležité si uvědomit, že zde existují velice významné trendy, které vychází, a nevím, z rozvoje nových technologií, eh, z růstu, eh, odvětví služeb, eh, z reformy sociálního státu a toto znamená, že se spíše eh, rozvíjejí malé výrobní jednotky, spíše než velký průmysl. A tudíž mikroúvěry, mikrofinancování se stává důležitým finančním nástrojem v, nového, v novém typu ekonomiky. Dovolte, abych vám ukázala dvě křivky. Dvě křivky, které vychází z francouzských statistik. Ta zelená to je eh, odvětví služeb, zaměstnanost ve službách a červená, to je zaměstnanost v terciárním sektoru. To je vývoj za posledních 40 let. A asi, jak vidíte, v jiných zemích možná to nebude tak silně jaksi vyprofilováno, ale ukazuje se nám, že se více rozvíjí sektor služeb, což znamená eh, menší podniky, menší subjekty a tudíž větší potřeba mikrofinancování. Izabel eh, zmínila tuto iniciativu mikrofinancování, což má také podpořit růst a zaměstnanost, což je iniciativa DG Regio, a také já jsem měla tu čest, že jsem se podílela na přípravě této iniciativy spolu s Filipem Delvo, který je předchůdce paní de Schriver a s panem Šudlou, který byl předchůdcem pana Eriksona. Tato iniciativa vychází ze čtyř součástí na to nesmíme zapomínat, protože v podstatě to byla strategie eh, globální, jak eh, eh, rozvíjet mikrouvěrování v Evropě. Takže první oblast, to je zlepšení právního institucionálního mm, prostředí, což je problém kvůli monopoly, monopolům, kvůli úrokovým sazbám, kvůli dalším překážkám, které znemožňují uvěrování a jediná věc, která eh, se podařila od té doby, byla konference, kterou se organizovalo DG Markt. Byla to velice důležitá, užitečná konference, ale poněvadž rozhodu, rozhodnutí se přijímají na úrovni národních států, tak zde lze říci, že ano, státy přijímají mnoho různých rozhodnutí a zde je důležité tedy i šířit dobré zkušenosti a motivovat je k tomu, aby se změnilo právní prostředí, protože bez, té, bez této změny nelze rozvíjet mikrouvěrování. Druhá cesta, druhá bylo další podpora eh, klimatu ve prospěch podnikání. Zde existuje celá řada těžko překonatelných překážek, poněvadž ve všech členských zemích právní prostředí na trhu práce, tak to eh, právní prostředí se vytvářelo spíše pro velké subjekty Možná technik se na to může podívat, proč se to tak přerušuje. To asi eh, nespůsobuje řečník, ale technika. Ale budu pokračovat. Vlastně právní rámec byl vytvořen pro velké podniky, pro velký průmysl, Eh, pro tedy velké podniky, které zaměstnávají hodně zaměstnanců a nebylo to uspůsobeno eh, malým opravdu mikropodnikům či eh, samostatně vydělečným osobám. Třeba ve Francii. Tam jsme odhlasovali zákon o samostatně výdělečných osobách, kterým se zjednodušuje systém, kdy lidé mohou platit příspěvky do sociálního zabezpečení až poté, co vydělali určitý příjem za tři roky, tak to eh, bylo zaregistrováno milion nových podnikatelů tohoto typu, což má obrovský dopad na eh, zlepšení právního prostředí a zde opět ale je to, na, je to v kompetenci členských států ale vlastně i Evropský parlament, i komise by mohly pomoci. Třetí cesta je výměna nejlepších zkušeností a postupu, takzvané best practices. Izabel to již jste představila. A jenom bych chtěla doplnit toto. Kromě eh, budování eh, kapacit, to je důležité, je zde velký problém. aby eh, eh, podnikatele měli přístup ke strukturálním fondům a k a vůbec zde ani Eh, ty eh, malé instituce, které poskytují mikrofinancování, takzvané MFI, tedy ani eh, se moc nepropagují, takže to je třeba také zlepšit. A potom v neposlední řadě čtvrtá cesta, to je Eh, doplňkový finanční kapitál pro eh, nové a nebankovní eh, instituce, které poskytují mikrouvěry. Zde zde tedy mm, máme facilitu nebo program Progress, který je k tomu určen. Již jsme mm, dosáhli určitých úspěchů, ano, ale to, co se provádí, ne vždycky eh, reflektuje realitu těchto institucí, které poskytují mikrofinancování. Takové číslo, které je překvapivé, více než polovina těch evropských institucí typu MFI eh, poskytlo méně než 100 úvěrů, mikroúvěrů za rok. To znamená, jsou to skutečně malé instituce pro mikrofinancování, které vůbec nejsou efektivní, takže bychom jim měli Um, pomoci, aby buď fúzovali, nebo aby se rozrostly, nebo aby přestali podnikat, protože to skutečně eh, nevede k eh, kýženému výsledku. Ze své povahy ten systém není dobře uspůsoben této problematice, poněvadž samozřejmě jakákoliv finanční instituce samozřejmě se spíše orientuje na eh, eh, velké investice, na eh, akciový kapitál, samozřejmě ne na ty mm, malé investice, to není tak finančně efektivní, takže ty nové začínající podniky typu start-up a tím myslím tedy ty nové finanční instituce typu startup, které začínají podnikat eh, v mikrouvěrování, takže ty mají velký problém potom vůbec získat eh, dostatečný objem prostředků. Závěrem, mikrouvěry, to je skutečně nástroj, který podporuje reálnou ekonomiku a může se stát hlavním nástrojem politiky soudržnosti, poněvadž se orientuje na lidi, kteří se ocitli v obtížné situaci, podporuje se tím zaměstnanost mladých lidí a mm, pomáhá nejenom sociálnímu začlenování, ale i mm, národní inkluzi, regionální inkluzi. Stávající nástroje nám pomohly udělat velký pokrok, ale myslím si, že by bylo možné dále rozvíjet, tak aby lépe reflektovali realitu a aby lépe reagovali na potřeby. Když se podíváte na čísla, třeba dole, tam tak od roku 2010 program Progress podpořil 9 tisíc mikropodnikatelů, tedy konečných příjemců, což je v pořádku, ale když to porovnáte s obyvatelstvem, které žije pod hranicí chudoby, nebo s obyvatelstvem, které je nyní nezaměstnané, tak je to pouze malá kapka. A zde tedy je třeba ještě eh, hodně rozšířit tento typ mikrofinancování, mikrouvěrování a e, zakotvit to do naší politiky soudržnosti a regionální politiky. Samozřejmě e, ani komise, ani parlament nejsou jediné instituce, které to mohou udělat, ale když nic jiného, měli by vyvíjet nátlak a motivovat vlády členských států k tomuto. Některé ani nechápou, že v, v mikrouvěrování je velký potenciál a že to eh, dá tu možnost, že eh, ti, kteří nejsou zatím ekonomicky aktivní, mohou začít podnikat a vytvářet bohatství. velice děkuji a nyní tedy již eh, otevírám diskusi. Pani Konstant, děkuji. Chtěla bych nejprve poděkovat za tyto eh, úvodní prezentace, za tato úvodní slova. Rozdělování mikroúvěru je velice důležité a užitečné i v souladu s politikou soudržnosti. A když jsem si vyslechla vaše prezentace, tak bych vám ráda položila dvě otázky. Za prvé, zajímalo by mě, jaké máte zkušenosti s různými pochybeními a s mírou chybovosti Řekli byste, že ta míra pochybení je pod průměrem, když to třeba porovnáte s jinými oblastmi politiky soudržnosti. Ještě se chci zeptat na druhou věc, a to už trošku vlastně mm, bylo zodpovězeno během té druhé prezentace. Chtěla bych se zeptat na to, jaká je poptávka po mikroúvěrech. Mm, dokážu si velice dobře představit, že třeba ta poptávka eh, může být vyšší než eh, to, než taková, která může být uspokojena. A ještě když jsem se vyslechla tu poslední prezentaci, tak ehm, se domnívám, že tady celá řada lidí ještě stále nemá přístup k, mikro, mik, mikrofinancování. A chci se zeptat, jaký na to máte názor. Myslíte si, že třeba v budoucnu by se to ještě mohlo zlepšit, nebo i v budoucnu se ten, ten problém přetrvá? předsedkyně. Já bych chtěla pouze ještě dodat něco k tomu, na co se ptala Konstanta, když jsme eh, vyjednávali eh, konkrétní část finančního nařízení, tak jsem konkrétně upozornila na oblast mikrofinancování a komise nás ujistila, že ten stávající rámec pro finanční instituce eh, je velice dobrý, že je podpůrný a že vlastně z toho té oblasti mikrofinancování je dobrý, takže to bych k tomu chtěla dodat. Ještě pan Imceler. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Hovoříme zde o mikrouvěrech a to je věc, se kterou máme zkušenosti třeba v Německu. Za posledních 12 let s tím máme v Německu velké zkušenosti. Jde zejména o to, že vlastně třeba nezaměstnaní lidé by měli mít možnost eh, dostat podporu a zakládat vlastní eh, mikropodniky, kde by tedy byl pouze ten jeden zaměstnanec, ten jeden majitel a zároveň zaměstnanec. A v Německu tedy proběhl v tomto eh, ohledu takový konkrétní program, který řídili úřady práce a ten program byl částečně úspěšný. Některým lidem se podařilo zřídit eh, svůj vlastní podnik, svou firmu, podařilo se jim zahájit podnikání, ale v některých případech to třeba tak eh, úspěšně nedopadlo. No a pokud se podíváme na velkoměsta, tak eh, se tam třeba využívaly nástroje, které vlastně dávaly lidem možnost využít až třeba 10 tisíc eur pokud eh, tedy chtěli zahájit nějaký projekt. Hmm, ty projekty eh, pak mohly být převedeny na národní úroveň, anebo mohly být vlastně převedeny do podnikatelské sféry. Ale nyní jsme slyšeli, že ten nástroj je vlastně příliš malý, příliš omezený a že se spíše soustředí pouze na velký počet drobných projektů a že by bylo možná lepší, aby se soustředil na větší projekty. Jsou zde otázky zaměstnanosti a chci říci, že my bychom rádi zachovali takový program, program v takové podobě, aby um, lidé mohli využívat úvěry a aby lidé mohli začít podnikat, aby mohli začít působit jako osoby výdělečně činné. Možná, že třeba lidé, kteří jsou nezaměstnaní, však nemají dostatečné znalosti k tomu, aby věděli třeba, jak eh, si založit firmu, eh, jak vypadá mm, daňový systém takže v celé řadě věcí je také důležité nabídnout těmto lidem, kteří chtějí zahájit podnikání, mm, je důležité poskytovat jim nějaké školení, aby byli dobře připraveni na to, aby mohli mm, působit jako eh, mikropodniky, protože jinak ten projekt nebude úspěšný, celý, celý tento systém nebude úspěšný. Podle mého názoru je důležité, aby zejména v oblastech, kde je vysoká nezaměstnanost, byly tyto možnosti poskytování mikroúvěrů, aby to tam pokračovalo. Nicméně zároveň tam k tomu musí ještě být eh, nabídnuty různé vzdělávací programy, různá školení, aby ti lidé, kteří chtějí zahájit podnikání, kteří chtějí využít ten mikroúvěr, aby dále byli schopni fungovat v tom celém systému, protože ty peníze nestačí eh, k vyřešení jejich situace. Pak zde máme různé regionální banky, různé spořitelny, které působí na regionální úrovni. A tyto Und gerade dieser regionale und kleinere Bankensektor war von der großen Finanzkrise, die ja meistens durch die Immobilienkrisen äh, hervorgerufen war, nicht so. Äh Malé podniky a tyto konkrétní podniky Eh, a tyto banky nebyly tak, eh, pardon, tyto, tyto malé drobné banky nebyly tak silně zasaženy krizí jako ty velké banky. Takže si myslím, že i to je důležité si uvědomit. No a když hovoříme o dlouhodobém financování, tak také hovoříme i o tom, že by se měl podpořit regionální systém bank, záložen, Mm, co se týče malých a středních podniků v regionech, tak tam právě velice důležitou úlohu hrají regionální banky, regionální záložny. A pokud eh, na tuto oblast chceme použít strukturální fondy, tak musíme vždy zaručit, že tam ještě ti lidé také dostanou příslušná, eh, příslušná školení. a také musíme do, toho, do těchto schémat zapojit i ty regionální bankovní instituce. Děkuji, říká předsedkyně. Myslím si, že už nikdo další se do diskuse nepřihlásil, je to tak. Čili nyní požádáme jednotlivé panelisty, aby odpověděli. Ještě mi dovolte dodat jednu obecnější otázku. Snažila jsem se zjistit jednu věc. Pokud byste měli seznam nějaký, pokud byste měli vytvořit určitý seznam takových největších překážek dalšímu vývoji eh, mikrofinančních institucí nebo vůbec celé, celého toho nástroje mikrofinancování, které má vést k podpoře financování ekonomiky. Takže jaká podle vás všeho názoru jsou ta největší omezení, ty největší překážky, ty největší bariéry, k dalšímu rozvoji tohoto sektoru mikrofinancování? To je můj první dotaz. A ještě se chci zeptat na druhou věc. Považujete mikroúvěry za také určitou, mm, za určitý nástroj, který může převést více lidí na pracovní trh, třeba více mladých lidí nebo více žen. Takže domníváte se, že i v tomto kontextu mohou být mikroúvěry a mikrofinancování nástrojem, který může mm, vyřešit tento strukturální problém v tomto kontextu po krizi v oblasti zaměstnanosti. Pokud už se nikdo další do diskuse nehlásí, tak vás tak požádám panelisty, eh, kdo chce reagovat první. Ještě Joachim se přihlásil do diskuse. Joachim, chceš ještě něco dodat? Ano, děkuji. Mm, já mám ještě jeden stručný dotaz a jeden komentář. Zde nehovoříme o nějakých vysokých eh, částkách. Takže je důležité zaručit, aby všechno bylo přiměřené, aby i to úsilí a ta práce, která je propojena eh, s těmito úvěry, byla také mm, přiměřená. Protože pokud ty mikroúvěry budou zatíženy obrovskou byrokracií, tak se nakonec dostanete do situace, kdy lidé vůbec o tyto mikroúvěry žádat nebudou, protože to bude příliš eh, plné papírování. Takže je třeba zaručit, aby byrokratická zátěž eh, byla naprosto omezena na minimum, případně aby byla tedy v určitých mezích. Zároveň je také důležité ještě poskytnout takový druh eh, asistence, který zaručí, třeba to, že by eh, tuto asistenci mohl poskytovat nějaká třetí strana. Děkuji, říká předsedkyně, takže který z panelistů začne? Pan Erikson, prosím. Thank you. Děkuji. Myslím si, že jedna z těch, eh, jeden z těch dotazů, pokud jsem tomu rozuměl, se týkal těch eh, sazeb vlastně, eh, které jsou dány, eh, kolik vlastně eh, z těch podporovaných podniků vlastně přežívá. Pokud tedy ta otázka skutečně takto zněla, tak mohu říci, že naše zkušenost ukazuje, že asi 12 až 25 těch poskytovatelů půjček nakonec utrpí ztrátu. Čili skutečně dojde u těchto eh, podniků ke ztrátě. A co se týče chybovosti, Možná, že bych eh, mohla uvést konkrétní příklad. Eh, Byla jsem dotázána na chybovost. Mě by zajímalo, jestli je teď více chyb nebo méně chyb. Já předpokládám, že těch chyb je teď méně. Eh, ve srovnání s nějakými většími projekty, které jsou financovány v rámci strukturální politiky. Já jsem se neptala na eh, počet podniků, které jsou nakonec úspěšné. Eh, já tomu rozumím, že některé ty podniky jsou úspěšné, některé jsou méně úspěšné, ale to je něco jiného. Já jsem se na to neptala. Já jsem skutečně se ptala pouze na tu otázku chybovosti. Já musím upřímně přiznat, že na té celoevropské úrovni jsou asi nějaká čísla, ale já je nemám. Vy se mě tady ptáte, eh, jestliže eh, nějaký podnik eh, zahájí činnost díky Eh, tomu, že získá mikroúvěr, jestli ještě existuje po roce činnosti, nebo já si myslím, nevím, možná kolegové mě opraví, ale já zatím myslím, že čísla k tomu neexistují. Existují určité organizace, které eh, sbírají tyto údaje, mají eh, pochopitelně své spotřebitele, to znamená ty klienty, ale to neznamená, že po roce stále ještě jsou s těmito lidmi v kontaktu. Eh, možná, že Maria eh, k tomu ještě něco bude chtít eh, dodat. Já nevím, na to jste se ptala, paní Krelová, ani na to jsem se neptala. Já nevím, já si myslím, že asi reakci na to nedostaneme. Nám totiž jde skutečně o tu chybovost Eh, která se objevuje v té politice soudružnosti, protože velice často dochází k tomu, že jsou peníze využity na něco, na co by neměly být eh, využity, čili eh, tímto způsobem v podstatě se díváme také na celou tu otázku i těch mikroúvěrů. Um, Myslím si, že z tohoto pohledu by tedy ta chybovost měla být skutečně nulová, protože pochopitelně my poskytujeme, eh, nebo tyto mikroúvěry jsou poskytovány pouze pro eh, určitý eh, typ podnikání a všechno se kontroluje velice přesně, čili já skutečně si myslím, že chybovost v této oblasti je nulová. To je dobrá zpráva. Co se týče té poptávky, to byla další otázka. My, když využíváme tyto financované instrumenty, tak pochopitelně jsme vázáni určitými limity geografické koncentrace, takže nemůžeme pochopitelně všechny zdroje dát do jedné země, ale nemůžeme také zajistit to, že to bude všechno rovnoměrně rozprostřeno po celé Evropské unii Eh, pochopitelně v některých eh, zemích je daleko větší poptávka, například v Rumunsku, eh, daleko větší poptávka po těchto mikro úvěrech. Další země, Itálie, Španělsko, Polsko, tam je v zásadě větší poptávka, než jakou můžeme uspokojit. Zase na druhé straně máte země, kde žádná poptávka není podstatě <clears throat> my se dozvídáme tyto věci o tom, jaká je poptávka, jenom od zprostředkovatelů. Ale v některých zemích například vůbec neexistují ty nebankovní finanční instituce, takže jediný partner pro takové lidi bude regulární normální banka. Ehm, další otázka se týkala ehm, také těch zprostředkovatelů Eh, jaké zprostředkatele bychom měli používat proto, abychom se dostali k těm eh, cílovým eh, výpočovatelům? Tady bych chtěl zmínit spolupráci s bankami, hlavně jsou to ty družstevní banky, které opravdu jsou velice dobré, protože také mají velice blízko s těm venkovským oblastem, kde většinou vůbec nefungují ty běžné komerční banky. Co se týče Eh, toho, těch překážek eh, dalšího, pro další vývoj, já si myslím, že tady jeden z těch, jedna z těch věcí, kterou alespoň já vnímám jako překážku, je to, že je potřeba eh, nejprve mít vytvořen určitý trh, který by také umožňoval působnost soukromých investorů. Velice často totiž dochází k tomu, že v v celé té věci je také vysoká míra dotací, což často není udržitelný stav a hlavně to nevytváří ten potřebný trh, takže existuje celá řada zemí, kde toto opravdu představuje problém. Dalším problém eh, je ten, že často, když úrokové míry jsou vysoké, tak je to eh, vnímáno v podstatě jako riziko. Eh, myslím si, že my bychom se neměli soustředit na vlastní cenu těchto mikroúvěrů, ale spíš na jejich dostupnost. Myslím si, že v Evropské unii neexistuje eh, vlastně žádný příklad nějakého excesivního zisku eh, z těchto mikroúvěrů, i když často ta cena se zdá být poměrně vysoká a v některých zemích dokonce existuje strop na výši Eh, úvěru. Jestliže poskytujeme malé úvěry, eh, v tom nebankovním sektoru, tak pochopitelně ty operační, nebo respektive provozní náklady jsou velice vysoké. A ti, co poskytují tyto úvěry, eh, velice často nemají jinou možnost, než zvýšit vlastní cenu takového úvěru. Já také se pokusím odpovědět eh, na tu otázku týkající se toho nového nařízení. Ano, skutečně to bylo zahrnuto. Já jsem hovořila například o té platformě technické pomoci. To je ta platforma, která v současné době se vytváří. A v rámci eh, této platformy bychom chtěli poskytovat pomoc některým těm eh, manažerským stranám, také v oblasti mikroúvěru Yes, yes, it is included and it's... To se týká hlavně těch eh, řídících eh, složek a myslím si, že také v oblasti eh, technické pomoci toto platí také ta nutnost spolupráce s těmi řídícími složkami. Co se týče té otázky, Eh, eh, jestli eh, tyto mikroúvěry mohou být také příležitostí pro mladé lidi, pro malé podnikatele. Já nevím, já bych mohla uvést určité příklady lidí, kteří z toho skutečně mohou mít prospěch. Mohla bych zde uvést případy, lidi, příklady lidí, kteří díky těmto mikrokreditům mohli skutečně začít. Například bych mohla uvést příklad zde z Bruselu. To byla jedna žena, která chtěla eh, právě začít eh, podnikat po té, co měla dítě a podařilo se jí to díky tomu, že získala eh, mikroúvěr. Já nevím, možná, že by moje kolegyně mohla uvést další konkrétní příklady. Možná, že bych ale nejdříve chtěla říct si něco o problému eh, rozvoje různých služeb, včetně školení těchto lidí, protože si myslím, že to skutečně je mimořádně důležité. Hlavně například pro lidi, kteří byli určitou dobu nezaměstnaní, kteří přišli o všechny ty dovednosti a kvalifikaci, kterou měli dříve. A tyto mikro eh, finanční instituce eh, poskytují eh, svým klientům eh, také vlastně určité dovednosti, eh, včetně tedy toho, jak podnikat, dostává se jim také pomoci administrativní. Já naprosto souhlasím s tím, že v tom evropském kontextu je velmi důležité, ať už působíme v Africe nebo v Asii, co, Eh, tam jsou ty věci jednoduché, lidé dělají věci tradičním způsobem, nemají žádné, eh, žádná omezení, neexistuje sociální zabezpečení. Zatímco v našich zemích pochopitelně všechno je komplikované. A jeden z takových, jedna z takových otázek, kterou bude potřeba řešit, bude otázka zjednodušení Eh, těch nejrůznějších eh, způsobů, jak můžeme začít eh, s novým podnikem, s novou firmou. Myslím si, že bude to důležité pro vytváření také nových pracovních příležitostí a také by to mohlo snížit ten šedý sektor. Co se týče těch příležitostí, které eh, nám eh, dá, které dávají tyto mikroúvěry těm eh, ohroženým skupinám, pochopitelně toto je věc velmi důležitá, protože právě tyto skupiny normálně nemají vůbec přístup k bankám. Opět bych mohla uvést příklad z Francie, <clears throat> kde Existuje 30 tisíc aktivních klientů. Vytváříme 200 nových pracovních příležitostí týdně. A mezi našimi klienty 5 jsou um, Romové. Já nemám přesné číslo, ale eh, je mezi nimi také velké množství velice mladých lidí. Máme také speciální eh, program pro mladé lidi žijící v chudých komunitách, <clears throat> kde většinou žijí děti imigrantů a eh, těm poskytujeme takový balíček, ve kterém je určitá školení, zaškolení, například v tom, jak vytvářet firmu, poskytujeme jim také školení v otázce, jak získat finance a za třetí potom eh, dochází ke coachingu. Ten coaching provádějí dobrovolníci, což je věc velice důležitá, protože těmto lidem často dopomůže k úspěchu. <clears throat> Chtěla jsem ještě říct si eh, pár slov o o těch překážkách, jak se tady o nich hovořilo, já si myslím, že je e, pravda, že e, mikrouvěry by měly vlastně pokrývat e, náklady s nimi spojenými. Je relativně snadné něco takové dosáhnout, protože mohou žádat poměrně vysoké Eh, úroky na tyto mikroúvěry často bývá úrok mezi 20 a 30 procenty. <clears throat> A z důvodu kulturních, eh, bych řekla, eh, si myslím, že něco takového je nemožné v Evropě, protože jednak tady máme ten velice starý příběh z doby reformismu, to znamená ten konflikt mezi katolíky a e, protestanty v těch katolických zemích, e, lidé stále mají pocit, že vysoký úrok je něco absolutně nepřijatelného. Proč je možné e, něco takového v jižních zemích. Je to možné, protože ta půjčka je velice malá a ty náklady týkající se úvěru jsou z krátkodobého hlediska také nízké. <clears throat> Ta splatnost je poměrně krátkodoba a náklady tedy jsou poměrně nízké, ale do určité míry eh, bychom mohli jít touto cestou například i v Evropě, například Eh, ve Francii, kdybychom se zeptali svých klientů, se ochotně platit 20%, oni říkají ano, protože pro nás je velice důležité, daleko důležitější ten přístup k, k těm penězím mít, daleko důležitější, než mít nízký úrok. Eh, obrátili jsme se také na celou ale banky eh, často odmítají se do toho angažovat, protože říkají, to by to bylo špatné pro jejich pověst, kdyby měly takové vysoké úroky. Protože veřejné mínění v sociálním státě v podstatě není ochotno přistoupit na mikroúvěry, které by, na které by byl eh, úvěr 20 až 30 Myslím si, že většina těch mikrofinancujících eh, institucí, které se snaží eh, vždy eh, eh, mít pokryty své náklady na jedné straně, ale na druhé straně mají tady ty, i ty sociální cíle, tak tyto instituce buď se více věnují právě těm sociálním cílům, ale pak <clears throat> nemohou očekávat, že budou mít pokryté veškeré náklady, anebo se soustředují více právě na malé a středně velké podniky nebo na projekty, které nejsou pod, tou, pod tím Prahem 25 tisíc euro, třeba jsou ve výši 100 tisíc euro, a ty potom mají problémy, jak pokryt všechny náklady. Ale velice často se odklánějí od této eh, klientely klientely, eh, která potom se obrací tedy na ty mikroúvěry. Ještě poslední poznámka, eh, která souvisí s vaší otázkou, eh, jaké jsou ty hlavní problémy v souvislosti s poskytováním mikroúvěru. Ten čtvrtý aspekt, o kterém jsem hovořila, je velice důležitý, protože toto představuje určitou globální strategii nemůžeme podporovat jenom jednu věc a e, ignorovat to ostatní, protože pak byste okamžitě narazili na překážku. Pro mě nejdůležitější, alespoň v tomto stádiu, je změna toho právního rámce, která by vedla také ke změně veřejného mínění, protože veřejné mínění, i když se změnilo během posledních několika let, stále se v něm projevuje eh, představa, že Evropa je region, kde lidé by měli pobírat mzdu a že lidé, kteří nejsou zaměstnaní, že těm by měl stát poskytovat nejrůznější typy dávek. Jestliže má dojít ke změně e, zákonů, tak je potřeba změnit e, veřejné mínění a změnit veřejné mínění znamená obrovské množství informací, představování toho, čemu říkáme e, nejlepší praxe. To jsou všechno věci, které by měly být zveřejňovány například na internetu a také jinými prostředky. Ale podle mě toto je na tom všem vůbec nejdůležitější. V současné době jsme v určité fázi eh, zásadní změny ekonomiky, již nehovoříme o krize, a tento instrument je nový, eh, měl by reagovat na potřeby této nové ekonomiky a neměli bychom se připravovat o výhody toho, co nám tento instrument dává k dispozici. Myslím si, že nikdo už nechce k tomu nic říct. V tom případě dovolte, abych vám poděkovala, protože si myslím, že skutečně teď v tomto období, kdy přecházíme k období růstu, kdy se zvyšuje také zaměstnanost, tak právě tato lokální aktivita, která souvisí Eh, také se soudružností, také s tím <clears throat> postupem od zola nahoru. Tady si myslím, že tyto mikroúvěry skutečně jsou důležitým instrumentem a doufám, že i ten příští parlament se bude věnovat těmto otázkám a udělá <clears throat> další kroky prostřednictvím právě mikrofinancování a dalších prostředků. Doufám, že Evropská komise se postaví do čela tohoto procesu ale <clears throat> trošku starosti mi dělá to, co jste říkala o těch jednotlivých členských státech, kde není ani politická vůle, kde ani není příslušný eh, právní rámec eh, nebo je příliš slabý. A týká se to většinou právě členských států, kde by toto mikrofinancování mohlo mít velice eh, silný dopad. Takže si myslím, že komise <clears throat> by měla v rámci těch operačních programů se zmiňovat také adekvátním způsobem o možnostech mikrofinancování. Také doufám, že celá ta rodina těch eh, mikrofinancujících institucí se bude rozrůstat. Tím se dostáváme k závěru tohoto bodu a myslím si, že jsme přesně eh, v době, kdy máme, jsme se dostali do doby, kdy máme začít hovořit o dalším bodu. Thank you. Dovolte, abych přešla k bodu 5. Je tady komise, Nikolas taky, zpravodajové taky. Takže máme zde eh, eh, dele, eh, máme zde nařízení v přenesené pravomoci. Uvidíme, jak to půjde. Stručná informace teď. Toto nařízení bylo předloženo parlamentu 3. března. Okamžitě e-mailem bylo rozesláno sekretariátem všem členům, takže termín, eh, ten dvouměsíční termín, který máme, eh, abychom mohli eh, podávat námitky, tedy je běží do 30. května a s tím, že je zde možnost i požádat o prodloužení o dva měsíce. A také bych ráda vám připomněla, že pokud jako výbor REGI, pokud bychom měli eh, namítat, eh, tak by to znamenalo, že bychom museli přijmout k tomu usnesení, eh, a které by mělo být předloženo a odhlasováno 1. dubna na naší první schůzi a poté postoupeno plenárce v dubnu, druhé plenárce v dubnu, ano. Ano. Takže mm, takto bychom to měli eh, pojmout. Doposud, eh, doposud eh, po té, co jsme rozeslali návrh všem, tak doposud jsme nedostali žádnou žádost o to, abychom vznesli námitku vůči tomuto aktu. To je situace tedy dnes. Dnes proběhne diskuze a začne běžet termín mm, Eh, pokud vznikne potřeba namítat, tak eh, samozřejmě eh, prostřednictvím návrhu stanoviska a prostřednictvím návrhu stanovi, usnesení, potom by to muselo probíhat, takže to by znamenalo určitou práci, pokud se rozhodneme namítat. A na konci rozpravy si stanovíme termín a jakmile ten termín vyprší, bez eh, toho, aniž by eh, byl předložen návrh usnesení, tak poté eh, skončí naše úloha a daný akt přenesené pravomoci v podstatě se stane účinným, jakmile vyprší dvouměsíční lhůta. Tím bych zahájila diskuzi a možná hned dám slovo zpravodajům nejprve Konstance. Ano, děkuji, děkuji paní předsedkyně již se eh, vysvětlila organizační stránku celé věci a možná bych tomu doplnila, že v prosinci jsme obdrželi první návrh eh, nařízení v přenesené pravomoci a již tehdy jsme měli tedy v ruce určitý základ pro diskuzi. Eh, snažili jsme se zanalizovat obsah tohoto nařízení a stávající znění eh, v podstatě spíše eh, obsahuje technická ustanovení, eh, která zde figurují tedy v ostatních i nařízeních přenesené pravomoci. Tyto, jakmile tyto akty tedy e, jsou přijaty, tak se stanou účinnými, stanou se vlastně legislativou a jsou důležité potom pro naši politiku soudržnosti. Možná asi ne všichni se e, zabývali tímto nařízením v přenesené pravomoci, tak dovolte, abych vám vysvětlila, o co kráčí. Například finanční korekce, které se týkají rezervy, výkonnostní rezervy, potom zvláštní pravidla pro odkup půdy, pro technickou pomoc a potom v kontextu finančních nástrojů tam jsou kritéria pro manažerské poplatky a potom ustanovení o úkolů auditorských kontrolních orgánů, jak věcně má audit vypadat, jak, jaké vzorky se kontrolují pro účely auditu. A v zásadě, jak vidíte, jde jenom o doladění toho, co již figuruje v tom základním nařízení. E, jde tedy o technické aspekty, které jsou nezbytné pro provádění základního nařízení. Eh, již jsme vedli určité diskuze a eh, nejčastěji kladená otázka se týká právě jedné z tří příloh, eh, které také nám byly předloženy spolu s tímto nařízením v přenesené pravomoci. V poslední příloze se hovoří o množství údajů, dat, které je třeba schromažďovat. A první návrh, tam mm, mm, jsme měli více otázek třeba nás překvapilo, že zde, byly, eh, že zde je asi 100 otázek, na které třeba odpovědět. Eh, a mm, naše otázka dnes tedy je, zda komise nám může vysvětlit vůbec, proč se jí nepodařilo snížit eh, počet těch otázek. To by nám měla vysvětlit, protože minulý týden, v podstatě my jsme to dostali až minulý týden, a já nevím, je, to znamená, týká se to rybářů a těch, kteří hospodaří eh, eh, v oblasti rybářství, takže ti mají hodně otázek, a na které ještě nebylo odpovězeno. Především asi jde otázky na administrativu. Já myslím, že ty údaje přece již v počítačových systémech figurují, takže ty náklady navíc by neměly být tak velké pro jednotlivé příjemce a účastníky. A takže to jsou otázky těch žadatelů. A potom eh, zpravodajové. Máme dva zpravodajové, my jsme se sešli se stínovými z různých politických frakcí, jsme v úzkém kontaktu s nimi, neslyšeli jsme žádné námitky od nich. Vypadá to, že nikdo nechce mm, změnit toto nařízení v přenesené pravomoci, nikdo ho nechce odmítnout, takže já tím chci říci, že náš mm, výbor by měl podpořit tento postup protože pokud tato eh, legislativa nebude přijatá, eh, tak eh, bychom museli apelovat na komisi, aby předložila nový právní akt, ale to v podstatě by mohlo nejdříve proběhnout až v září. Potom by to muselo projít Evropským parlamentem a tak dále a tak dále a byl by tady konec roku, což by bylo příliš pozdě pro to, abychom mohli e, začít realizovat politiku soudržnosti. E, takže eh, nejde jenom o prostředky, které se mají vynaložit tento rok, ale jde o to vůbec, že toto nařízení je nezbytné pro implementaci programů, implementačních programů a projektů, takže to není možné ty projekty nelze realizovat bez toho, aniž by se odsouhlasily operační programy, takže proto nechceme na tomto nařízení nic měnit. Navíc je zde ještě krize, takže by to bylo velice škodlivé pro regiony. A já myslím, že e, vlastně my jsme již tomu dali zelenou, když jsme odsouhlasili to základní nařízení a my jsme tehdy již říkali, že nám jde o to e, snižovat byrokracii, administrativu a je třeba akceptovat, že všechny fondy, které podléhají stejným pravidlům, tak musí snižovat byrokracii. A ráda bych ještě slyšela i ale vyjádření komise ohledně příloh e, již jsme odsouhlasili, my jako parlament tedy, my v podstatě eh, eh, souhlasíme s nařízením komise, ano, ale teď bychom apelovali na radu, aby také si pospíšila a parlament a rada musí eh, se rychle snažit tuto problematiku vyřešit, vyřídit. Děkuji. A nyní bych chtěla dát slovo Lambertovi velice stručně a potom eh, Nikola. Dobře, děkuji, děkuji, ano. Jenom bych doplnil. Fakt je, že existuje určité napětí takové napětí, taková tenze mezi tou snahou implementovat všechny ty principy které jsme již akceptovali v rámci toho všeobecného základního nařízení na straně jedné a potom na straně druhé zde máme velice detailní um, aktiv přenesené pravomoci. A moje otázka na Evropskou komisi tedy zní, zdali nám může říci, co nebo eh, co lze očekávat jako efekt, jako dopad protože to jsou stránky a stránky, o kterých je třeba debatovat. A to znamená, eh, jak to bude tedy s začátkem nového programu potom. A komise možná by nám mohla vysvětlit, říci určitý kontext eh, eh, diskuze, která probíhá v radě, protože podle mých informací rada také a si přeje e, jak si zredukovat počet těch velice detailních otázek. A za třetí, možná komise by mohla odpovědět na otázku, kdo má vyplňovat ta čísla. Já nebo někdo mi říkal, že ti příjemci, tedy ti, kteří e, budou čerpat z fondu, třeba zemědělci nebo rybáři, tak oni si myslí, že eh, oni budou muset vyplňovat všechny ty údaje, informace sami za sebe. A to přece lze dělat automatizovaně na úrovni projektu již, anebo to chápu, chápu špatně, takže o tom bychom dnes tady měli debatovat. Děkuji, Ivar tady není. Elizabeth, chce slovo. Ano, i já eh, bych ráda navázala na eh, Mm, přílohy. A co mě tady vadí, je, že zde musí být eh, určitý soulad eh, mezi těmi mm, přílohami mm, toho prováděcího aktu a zde ale zde eh, vypadá to, že eh, v těch eh, přílohách ty otázky nebo ty přílohy nejsou v souladu. A samozřejmě navíc ještě k přílohám jako parlament se vyjadřovat nemůžeme. A teď tam podle mě ten soulad není, protože prováděcí akt se v tom poliší od aktu v přenesené pravomoci. Já bych to všechno akceptovala, kdyby zde byl úplný soulad. Eh, tohoto aktu v přenesené pravomoci s prováděcím aktem. Já vím, že my pouze, pokud jde o prováděcí aktem, pouze bereme na vědomí, ale já bych ráda slyšela, že jsou v souladu. Pokud ty, ty přílohy ale se liší, pokud jde o e, e, data, Mm, která jsou v těchto přílohách, se liší od prováděcího aktu, tak to by bylo špatné. To přece má dopad na ty projekty. To je tedy to, co mě zneklidňuje a za EKR Oldřich Vlasák. Eh, dámy a pánové, já mohu říct, že po upřesnění nechci opakovat to co tady řekli mý kolegové protože ty připomínky by byly eh, ve stejném ranku. Eh, jsem právě zvědav na to konkrétní vyjádření právě třeba u těch finančních oprav eh, na ten výpočet koeficientu plnění čili upřesnění těch podmínek jako takových. vím že to je nesmírně důležité důležité je to i pro audit a pro to aby veškeré tyto orgány fungovaly po celé unii podle jednotných pravidel čili myslím si že je nutné to přijmout čili my se budeme snažit toto podpořit souhlasím s kolegy že v rámci těch příloh je potřeba dopřesnit některé ty věci. děkuji. Thank you. Is not here. Cornelia, you will speak for him. Okay. Děkuji Cornelia za GUE. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji za slovo. Jak se již <clears throat> zaznělo, já a kolega jsme s tím zpravodaji a rovněž máme k tomu dotazy, protože to vypadá, že to je velice složité. Třeba článek 3, to mi vůbec v té diskusi nebylo jasné. Chtěla bych znát také ještě více podrobností o otázce finančních oprav ABC, tak to mm, snad chápu, ale co se míní? Tím je to tedy pevné pravidlo, pevně stanovené pravidlo, nebo jsou tam ještě nějaké jiné faktory, které mohou být eh, zohledněny. Takže mě by ještě více eh, zajímal článek 3. No a co se týče diskuse mezi stínovými zpravodaji a zpravodajem, tak toho jsem se bohužel nemohla zúčastnit, takže ten článek třeba není úplně jasný. Děkuji, říká paní předsedkyně pan Manfred Ever. Ano, děkuji paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, já jsem slyšel vlastně z takové té, mm, z těch lidí, kteří se pohybují v praxi, že, že vlastně ta eh, reforma strukturálních politik eh, by mohla být poměrně eh, užitečná. Mohli bychom to pak využít by i během volební kampaně, že tato politika pomáhá regionům, ale jak vždy se ukazuje, že vlastně mm, velice důležité jsou právě ty detaily, ty podrobnosti. Už třeba ten rybářský fond, o tom už hovořila kolegyně, tak tam jsou třeba rybáři, kteří eh, se plaví na volném moři a pak tam jsou rybáři, kteří um, působí v těch, ehm, třeba mají nějaké ty rybníky a zde to není nějakým způsobem rozlišeno. Takže Eh, souhlasím s tím, že zde musí být také řádná dokumentace, všechno se musí dokumentovat. Také souhlasíme i s těmi požadavky na audit, ale zároveň chceme co do největší míry snížit byrokracii, takže to je trošku, to jsou vlastně to takové dva naprosto protichůdné požadavky. Takže měli bychom se ještě znovu podívat na otázku, která se týká rybářů. A pak je zde třeba otázka i těch drobných rybářů, Mm, je důležité, aby eh, tam jsme je nezatížili příliš byrokratickými požadavky. To jsou věci, se kterými se na nás obracejí naši lidé v našich volebních okrscích a my jim také chceme jasně vysvětlit, že když eh, nám o tom říkají, o těchto mm, starostech, takže také na ně reagujeme. Děkuji, říká předsedkyně. Takže Nikolasy, budoucnost je zcela v tvých rukách, protože pokud nás teď eh, Eh, nepřesvědčíš, tak eh, to s tímto, tak tam dopadne všelijak. Dobře, děkuji. Paní předsedkyně, velice děkuji také za naprosto jasně formulované otázky, které zazněly. Já se pokusím soustředit se na ty nejdůležitější věci. Příloha 3 a také výše finanční opravy, respektive finanční opravy, to se ukazuje jako nejdůležitější věci. Dovolte mi však nejprve říci několik podrobností o tom, jak vlastně probíhaly ty konzultace, zejména ohledně aktů přenesené pravomoci, které se týkají tohoto nařízení o společných ustanoveních. Víte, že jsme už začali poměrně um, záhy protože bylo eh, už vlastně v polovině loňského roku jsme zahájili tato jednání. Celkem se konalo asi 15 setkání s odborníky z různých členských států a na poslední, ta poslední schůzka, ta byla taková vlastně už formální schůzka, kdy jsme připravovali akt přenesené pravomoci. Na té schůzce byl zapojen i Evropský parlament a také jsme měli i eh, setkání s zpravodajem. Eh, pravodajem. Hlavními, eh, hlavním cílem konsultací bylo zjistit, zda tam jsou nějaké citlivé věci, protože my jsme opravdu chtěli, aby ten akt přenesené pravomoci, který nakonec předložíme, eh, nebude nějakou překážkou, nebude problematický a aby byl plně odůvodněný, aby... Mm, co se týče té přílohy 3, tak to byla právě jedna věc, na kterou celá řada eh, zástupců členských států upozorňovalo. Bylo k ní velký počet komentářů, takže my jsme se snažili opravdu ten, tu přílohu 3 velice pečlivě naformulovat, všechno, co tam v ní je. A pokud se podíváme na ty vlastně ty původní předlohy, tak si uvědomíme, že ta příloha byla původně mnohem delší. Takže my jsme tam hodně škrtali, hodně jsme to zjednodušili. Ehm, bylo tam původně asi 130 až 135 oblastí v té příloze 3 a teď jsme se dostali zhruba na 113. Takže já sám jsem to velice eh, pečlivě procházel, abychom z toho vyškrtli všechno, co by nemělo dostatečně jasné oprávnění. To znamená, musí to být informace, které řídící orgán musí mít k dispozici, aby dokázal dobře plnit své úkoly. A myslím si, že možná došlo k určitému nedorozumění. Eh, v tom, kdo má povinnost eh, mm, sdělovat údaje, kdo má povinnost vyplňovat nějaké formuláře. Zde hovoříme třeba o monitorovacích systémech informačních technologií a to jsou systémy, které musí zřídit řídící orgán. A zde vlastně je pouze minimální počet eh, těch určitých políček, které musí být v tom systému. Čili až bude řídící orgán připravovat konečnou verzi svých eh, informačních systémů, tak tam musí být možnost vyplnit všechny, všechna ta políčka. Ale netýká se to vlastně těch jednotlivých příjemců nebo malých a středních podniků. Jedná se o políčka, která potom vyplní ten řídící orgán během svých monitorujících eh, aktivit. A víme, že zde teď máme vlastně speciální eh, systém monitorování vlastně pro všechny tři, respektive čtyři fondy. A takže to je to systém, který vlastně bude eh, se vztahovat na všechny tyto čtyři fondy. A jak si můžete povšimnout v té příloze, některá ta datová pole se týkají třeba pouze jednoho toho fondu. To znamená, není pravda, že všechna datová pole se musí vlastně mm, vyplňovat u všech fondů. Dále je to tak, dále je to tak, že členský stát se může rozhodnout, že některé datové pole třeba není relevantní. My samozřejmě tedy nechceme, aby se to stávalo nějak příliš moc, ale například členský stát se může rozhodnout, že se třeba nebudou používat zjednodušené náklady a pak se tedy nebude vyplňovat datové pole, které se týká zjednodušených nákladů. To znamená, pokud se členský stát rozhodne třeba poskytovat investice v určitém smyslu, tak poté se může rozhodnout, že některé datové pole třeba nebude relevantní nebo, nebo naopak bude relevantní. Takže jde o to, abyste byla schopnost podávat zprávy komisi a komise, aby potom mohla opět podávat zprávy Evropskému parlamentu a radě. Protože zde u těch finančních eh, nařízení jsme, pardon, u těch finančních hlasů jsme navíc ještě chtěli zlepšit eh, to výkaznictví O tom konkrétně hovoří to nařízení o společných ustanoveních. Je důležité, abychom opravdu věděli naprosto o všem, co se děje e, v kontextu tohoto finančního nařízení. Musíme mít k dispozici informace, které se týkají ukazatelů, protože musíme být schopni zjišťovat, zda ty programy přináší výsledky a zdá se, protože jste nová strategie soustředit se na výsledky. No a k tomu potřebujeme údaje o ukazatelích. Dále je zde rámec pro výkonnost a e, opět k tomu potřebujeme všechny údaje, všechny relevantní údaje, všechny relevantní ukazatele. Čili je to všechno propojeno navzájem. Proto se domníváme, že všechno, co je zde, je odůvodněno, Není to v prováděcím aktu, je to v tomto aktu přenesené pravomoci. Zde stanovujeme minimální obsah těchto systémů, ale jsou zde například různé kategorie intervencí, ty jsou zase stanoveny v tom prováděcím aktu. My jsme zkontrolovali, zda ten prováděcí akt a ten akt přenesené pravomoci jsou navzájem koherentní. Dále, zda je zde propojení s takzvanou E soudržností, elektronickou soudržností e-cohesion, zda tedy příjemci budou mít možnost, ne povinnost, pozor, ale možnost vykazovat eh, informace příslušným orgánům prostřednictvím elektronických formulářů, například když příjemce má podávat eh, zprávy eh, pardon, když příjemce žádá o proplacení pladeb, tak to může učinit online, nemusí vyplňovat fyzicky nějaké papírové formuláře, ale může to tedy udělat elektronicky a je to jednodušší. Členské státy tedy navíc ještě mají povinnost zřídit speciální inform, eh, elektronický nástroj pro podávání těchto zpráv elektronickou cestou. A eh, zde je tedy možnost pro příjemce, aby ty zprávy podávali, aby ty informace podávali elektronickou cestou a ty systémy pak musí být navzájem kompatibilní. Dále, co se týče toho uh, rybářského fondu, na to jste se ptali a my víme, že tam jsou určité věci, které jsou velice takové obtěžující, že jsou příliš zatěžující. Ale chci zdůraznit, že to nebudou ti samotní rybáři, kdo bude vyplňovat ty, ta datová pole. Mm, navíc ještě ne úplně všechny, ne všechna úplná datová pole budou relevantní pro rybáře, protože mm, se, ne všechna datová pole se vztahují na rybářský fond. Nicméně Musí to být takový systém, který umožní schromažďovat a uchovávat všechny informace, které se budou týkat naprosto všech programů, naprosto všech eh, těchto fondů. No a pak ještě jste se ptali na finanční opravy. Myslím si, že hlavní problém se týká eh, toho rámce eh, plnění. Takže v tom nařízení pro společ, eh, společného eh, říká, že pokud není splněn cíl a pokud je tam opravdu pouze malé plnění toho původního cíle, tak by mělo dojít k finanční opravě. A ten akt přenesené pravomoci má stanovit, jak se má pak vypočítat ta finanční oprava. A je zde nový mechanismus, nebo byl řízen takový mechanismus, který má úzce propojit určitou úroveň nedostatečného plnění a určitou eh, úroveň finanční opravy. Takže nemělo by to být tak, že se to bude posuzovat případ od případu, protože to by vedlo k právní nejistotě. Čili měla by zde být jasná nějaká úměra nebo přímá korelace mezi těmito dvěma ukazateli. Takže na jedné straně plnění, eh, lomeno absorpce, pak je ten koeficient, tedy potom bude usoustažněn Eh, k té výši finanční opravy. O tom jsme hovořili s našimi odborníky, odborníci s tím nakonec souhlasili, ale pokud máme brát ještě v úvahu to, že jsou zde určité automatické systémy, tak je zde ustanovení, které konkrétně říká, že pokud je zapotřebí vzít v úvahu přiměřenost, tak poté může být ta výše finanční opravy snížena, což nám dává určitou pružnost, určitou flexibilitu Čili pokud třeba jsou zde určité okolnosti, které mm, jsou nějakým způsobem odůvodněné, tak je zde také ještě možné snížit tu e, opravu při zvážení rozsahu vlivu faktorů na neplnění cílů. A dále e, v příloze e, jsou věci, které vychází ze stávající auditní metodiky. To znamená, jak se zjistí, kde jsou závažné Um, závažná pochybení, závažné nedostatky a, po, a vlastně kde je to hlavní pochybení a pod, z toho se také vlastně eh, odvíjí ta finanční oprava, která musí být proporční, přiměřená. Pak bych chtěla ještě upozornit, že je důležité, aby všechna pravidla opravdu již brzy se dostala do praxe, protože členské státy už teď připravují tyto systémy a je důležité, aby je mohly řídit co nejdříve a aby mohly zahájit provádění programu. Dovolte mi jeden příklad. Pokud členský stát třeba nebude vědět, jaké jsou ty minimální požadavky pro ty systémy IT, tak vlastně nemůže pokračovat, ocitne se ve slepé uličce a nemůže um, pokračovat v té, v té práci. A myslím si, že pokud zde máme tyto finanční nástroje, tak je naprosto zásadní, abyste měli k dispozici už teď uh, ta pravidla, aby členské státy mohly pokračovat v přípravách na Mm, například jmenování toho prováděcího orgánu a tak dále. A pokud nebudeme mít k dispozici tato prováděcí pravidla, tak členské státy nebudou moci pokračovat ve věci, které jsou pro programování velice zásadní. Dále, co se týče těch velkých projektů, u těch hlavních projektů, opět je důležité už stanovit tu metodiku co nejdříve, protože jinak eh, budou členské státy zablokovány, nebudou moci ehm, tyto nové věci zavádět do praxe. Čili pokud by se nepodařilo dokončit tento akt přenesené pravomoci, pokud by nenabil účinnosti, teď navíc zde bude volební přestávka v Evropském parlamentu, bude zde pauza, takže tím by se vlastně spustilo celé provádění programu asi o půl roku. Děkuji plus two concerns of Elizabeth. Eh, Nikolasi, ty jsi nereagoval na eh, tu otázku týkající se konzistence mezi těmi eh, akty. Já jsem se o tom zmínil, pouze jsem chtěl podtrhnout, že existuje pochopitelně zdůraznění toho, co je v, anex, v té příloze 3 a těmi různými elementy určitých část těch prováděcích aktů, a se jedná tady o určité kategorie konkrétně a tak dále. My pochopitelně vždy se zabýváme tím, aby byla zajištěna ta konsistence mezi těmito eh, všemi věcmi. To je naprosto zásadní, pochopitelně. Eh, tak ta důslednost, ta konsistentnost musí být vždy ehm, prioritou. E, pochopitelně existuje celá řada nejrůznějších pravidel určených v těch různých typech aktů a existují také různé procesy, různé načasování a tak dále, ale je pravda, že e, jediné ty prováděcí akty, které jsou již v tom finálním stádiu, e, že většina těchto aktů eh, prováděcích jsou v podstatě teď v procesu eh, komitologie, takže eh, určením těch přenesených aktů potom můžeme také doufat, že potom se to všechno přenese i do těch prováděcích aktů a to skutečně se detailně sleduje. Děkuji. Má ještě někdo nějaké další připomínky? Elizabeth, já bych se chtěla zeptat jednu věc velice praktickou. Eh, jestliže se podíváme eh, vlastně na ty lidi, kteří toto všechno budou muset eh, využívat, znamená to, že ty údaje, které jsou v těch aktech přenesené působnosti, pochopitelně byste říkal, že nemusíte se věnovat všem těm údajům, ale Eh, to, co tady máme, tedy to jsou všechny ty údaje, a nebo ty prováděcí eh, akty znamenají, že budeme mít ještě další kategorii údajů, eh, čili že dojde k určitému posunu, to znamená při tom přechodu z toho aktu přenesené působnosti na ten prováděcí akt. A to je tedy ta otázka, kterou bych se chtěla zeptat. Já eh, bych chtěl říct si, tak Martin už tady eh, řekl, že, ty součas, že to současné nařízení o těch eh, aktech přenesené působnosti je velice důležitý, ehm, protože se týká Eh, nejen eh, těch nařízení, eh, za které my máme zodpovědnost, je tady ten Evropský sociální fond, pochopitelně tady také je výbor pro zaměstnanost, který zde má důležité slovo, týká se to také pochopitelně ERDF, týká se to dalšího fondu, také fondu pro rybolov, fondu pro rozvoj venkova a tak dále. Takže moje otázka zní, jestli jste skutečně o těchto věcech hovořili také s kolegy, kteří eh, se pohybují v těchto oblastech. Já přece nemusím s něčím souhlasit a nikdo mě nebude eh, Eh, eh, vytýkat za to, že jsem rozhodl něco, co vůbec nespadá pod moji kompetenci. Já si myslím, že bychom skutečně měli to nechat na těch výborech, které mají na starosti rybolov, eh, zemědělství a tak dále. Možná, že dojde k větší prodlevě než 6 měsíců, pokud tyto věci teď nerozhodneme, ale to mi zase tak velkou starost nedělá, protože ta situace v současné době vypadá tak, že Eh, asi eh, přijdeme o určitý čas eh, předtím, než všechny členské státy podepíší ty dohody o partnerství a tak dále, a tak dále. Čili ono to všechno bude ještě chvíli trvat, než se to všechno připraví. A pak bude potřeba vybudovat určitou řídící strukturu, to také bude nějakou dobu trvat. Takže Eh, jsem četl ten dopis naší předsedkyně, předsedovi výboru pro rozpočet, eh, kde se hovoří o finančních možnostech v roce 2015. A co se týče těch přímých plateb, tam bude pochopitelně potřeba, to se týká také plateb eh, pro tu původní operační období. V podstatě stále tady máme ještě projekty z toho původního, co bývalého nebo minulého období. Čili já si myslím, že eh, ten, to, eh, ta prodleva by neměla představovat nějaký velký problém, alespoň pro mě ne. Uh, ale důležité je eh, vědět, jestli lidé například z výboru pro rybolov, eh, jestli eh, lidé z výboru pro zemědělství také se věnují vlastně této otázce tohoto aktu přenesené působnosti. Mě by zajímalo totiž, jaká jsou jejich stanoviska, jestli je budeme moci také vžít, vzít v úvahu. Mohla bych vás informovat o tom, že pochopitelně jsme tyto věci poslali Um, těm příslušným eh, výborům a eh, zatím se nezdá, že by zazněly nějaké námitky. Má někdo ještě nějaké dotazy nebo nějaké připomínky? si chtěl by se ještě na závěr něco k tomu dodat? Ano, děkuji, děkuji. Já bych se chtěl pouze vrátit eh, k té otázce toho prováděcího aktu. Pochopiteli jsou dvě věci, v těch eh, aktech eh, přenesené působnosti tam hovoříme o těch požadavcích, minimálních požadavcích na vytváření systému informačních a tak dále, jaké kapacity musí být realizovány a Eh, zajištěny pro údržbu takového systému. My eh, nebudeme prostřednictvím prováděcího aktu dělat něco, co by k tomu ještě něco dodávalo. To nemůžeme dělat, ale nemáme to v úmyslu dělat. <clears throat> Čili eh, k něčemu takovému nedojde. To, co je v této příloze, tedy je vlastně ten vyčerpávající maximální počet požadavků na údaje. Pochopitelně bude záležet na každém členském státu, aby se rozhodl, jestli chci si přidat ještě nějaká další eh, políčka, protože by jim to například usnadnilo řízení daného konkrétního programu. Ale co se týče těch povinných eh, kapacit eh, těch informačních systémů, to je dáno v tom aktu s přenesenou působností, nikde jinde se o tom dále psát nebude. Otázka načasování nebo harmonogramu, já bych chtěla reagovat na to, co zde zaznělo. My se nedomníváme, že to je jedno, eh, jestli k prodlevě dojde nebo ne. Já si myslím, že by to bohužel vyslalo určitý signál v tom smyslu, že pokud eh, nebudeme schopni finalizovat celý tento legislativní balíček, eh, tak je to v podstatě problém, a to i problém praktický, protože pokud takovýto rámec nebude eh, k dispozici, tak to bude mít pochopitelně dopad i na situaci v jednotlivých členských státech, které se snaží eh, zavádět tyto programy. Eh, doufáme, že ten první program bude přijat během příštích několika měsíců a byli bychom velice rádi, aby členské státy zahájily provádění co nejrychleji a co nejdříve. Eh, pochopitelně to jsou věci velice urgentní, hlavně co se týče konkrétních programů, které se zabývají například zvýšením zaměstnanosti mladých lidí. Takže to podle našeho názoru je věc důležitá a prodleva by měla negativní důsledek a myslím si, že bychom se měli takové situaci vyhnout. Děkuji. Eh, myslím si, že nikdo další už nechce nic říct. Ne, omlouvám se. Ano, ano. Stále je zde eh, otázka na zpravodaje. Já bych eh, chtěla ještě říct eh, jednu věc na závěr. Jak zpravodajové, tak stínoví zpravodajové se zúčastnili celé řady trialogů, hovořili jsme o tom nařízení, přijali jsme různé věci a tak dále. A pochopitelně i my bychom byli bývali rádi, kdyby se to všechno stalo dříve. Nebylo to možné kvůli radě a e, v podstatě se nám podařilo ta jednání dotáhnout do konce a před koncem loňského roku. To bylo velice důležité také pro přípravu toho operačního programu. Chtěla bych vám jen e, chtěla bych vám připomenout, e, že také relevantní pro to pro všechno je také návrh těch dohod o partnerství. Tyto věci byly připraveny už za, v době kyperského předsednictví ty věci jsou k dispozici už poměrně dlouhou dobu a není pravda zotvrzení, že regiony nejsou na tyto věci připraveny a nemají připravené operační programy. Většina regionu eh, skutečně je připravena nebo je v té finální fázi eh, eh, programování a já jako zástupce parlamentu nechci vysílat nějaký signál, že teď těsně před evropskými volbami nejsme vůbec schopni se dobrat nějakého rozhodnutí v souvislosti s tímto s těmito akty v přenesené působnosti. To je věc, kterou komise musí pochopit a já si nemyslím, že by nějaký rybář nebo nějaký zemědělec by do něčeho takové nešel jenom proto, že musí vyplnit zkrátka 100 různých eh, poliček. Eh, a myslím si, že vůbec neplatí eh, to, co tady zaznělo, a sice, že 6 měsíců není žádná prodleva. Ne, je potřeba tyto věci mít k dispozici. Také angažovanost jiných výborů je velice důležitá. Od začátku jsme o tom hovořili a e, pochopitelně, já nevím, jak e, velký byl zájem e, výboru pro rybolov, to není naše zodpovědnost. Naše zodpovědnost spočívá v tom, že bychom měli zajistit to, že tyto věci se dělají tak, jak je potřeba, že ty věci budou na stole v příslušné době a tak, abychom mohli zahájit práci na různých projektech ještě letos. Konstance, ne, ještě Lambert. Děkuji. Já bych eh, rád eh, zde vnesl dvě otázky. Eh, ta první otázka se já nevím, ty texty, které teď máme k dispozici, ty už byly schváleny radou, to znamená, že už nebudou změny. Já v podstatě jsem na to nedostal přesnou odpověď. Pokud tedy tomu tak je, tak Eh, pochopitelně eh, s tím souvisí několik otázek, protože některé ty věci nejsou eh, zcela jasně řečeny. Nevíme, jestli o těch věcech se ještě bude tedy diskutovat. Pokud ano, tak je potřeba také počítat s tím, že na to bude potřeba určitý čas. Dále bych chtěl říci, že Eh, to nařízení a také eh, ty eh, akta, akta v přenesené působnosti vyžadují určité měření výkonu. My například máme jiný systém, systém ex ante, kde celá řada problémů se objeví ex ante a pak už se zabýváme pouze třeba takovými věcmi, jako jestli je potřeba provést nějaké opravy nebo přizpůsobit některé věci. A e, to je zkrátka systém, e, tak jak existuje a pochopitelně něco takového se nedá ze dne na den změnit. Pochopitelně to souvisí i s tím, co si zvolíme, e, to znamená, chtěli bychom mít udržitelnější Eh, zaměstnanost pro lidi, ta zaměstnanost by měla poskytovat také zelené pracovní příležitosti a tak dále. Jinými slovy, tady dochází k určité změně způsobu řízení všech těchto věcí. Eh, a jestliže potom se nám objeví všechny tyto věci v jednom projektu, tak to neznamená eh, hodnocení jednotlivých součástí této věci. Myslím si, že když se tyto věci připravují, tak je eh, naprosto zásadní, abychom věděli, kdo je zodpovědný za co. To je pochopitelně důležité také pro malé a středně velké podniky. Tyto podniky musí mít zajištěnou příslušnou podporu. Eh, nejde jenom o to, aby eh, museli se vypořádat s obrovským množstvím administrativní zátěže. Komise taky hovořila o tom, že Eh, to všechno souvisí také s prací našich řídících orgánů. Eh, souvisí to s tím, co tyto orgány musí provádět a jakým eh, způsobem fungují v jednotlivých členských státech, protože je potřeba zajistit, aby ta práce probíhala bezproblémově a to také v situaci, kdy ne všechno je takové, jak by to mělo být. Jinými slovy, myslím si, že řízení je potřeba změnit a také je potřeba přesně určit mechanismy, které k tomu všemu používáme. My jsme e, upozornili na to, že to jsou všechno věci, e, na které je potřeba e, které je potřeba zpracovat také v rámci tedy těch eh, aktů s přenosou působností. Velice eh, brzy eh, nás čekají volby. Myslím si, že všechny tyto věci se budou řešit až v druhé polovině letošního roku. A jestliže se podíváte na ty některé podrobnosti, tak ty zřejmě se skutečně budou řešit později. Dnes odpoledne budeme mít slyšení a já bych velice rád tam hovořil eh, také o tom, eh, že je velice důležité, aby rok 2014 eh, aby ty dohody o partnerství, to znamená ty, které již byly předloženy, že tyto věci je potřeba Eh, vzít na vědomí a neměli bychom vytvářet další nějaké překážky nebo nějakou zátěž. Uvědomte si, že lidé budou muset si zvyknout na nový řídící systém, ale naším úkolem je zabránit tomu, aby ta situace se ještě zkomplikovala pro ty lidi, kterých se to týká. Chtěl bych navrhnout, abychom eh, při provádění těchto věcí spolupracovali, měli bychom udělat všechno pro to, aby zbytečně nevznikaly další eh, překážky. Pokud má někdo nějaké připomínky k tomu nebo námitky, tak je potřeba, abychom je měli k dispozici co nejdříve, protože nám dochází čas, máme k dispozici pouze několik týdnů. Předtím, než eh, to uzavřu, možná, že Nikolas by mohl specificky říct něco o tom, jak to vypadá na radě. Měli jsme možnost minulý eh, pátek eh, předložit eh, těm zúčastněným stranám tento akt v přenesené působnosti, takže členské státy se k tomu mohly vyjádřit. Nezazněly tam žádné závažné námitky. Obecně můžeme konstatovat, že obsah těchto aktů byl přijat ehm, pozitivně. Ehm, e, vzali jsme také v úvahu e, připomínky, které zazněly na těch různých setkáních e, odborníků. Také tam zaznělo to, že jsou všichni připraveni přijmout ten proces bez námitek. Takže já myslím, že velice rychle ještě, ano, já budu velice stručný. Já si myslím, že skutečně nemusíme k tomu mít žádné další diskuse <clears throat> Protože to je věc, o které jsme hovořili eh, už celou řadu eh, měsíců. Myslím si, že jsme se shodli na věcech, které jsou velice složité. Teď se vlastně dostáváme do situace, kdy nás čeká už jenom několik málo setkání našeho výboru. Proto eh, nemůžeme tyto věci odkládat. Uvědomte si, že ten nový parlament bude mít nejméně polovinu poslanců, kteří tady budou úplně noví. A Eh, pochopitelně by pro ně bylo velice těžké, aby velice rychle tyto eh, věci eh, řešili, protože často se jedná o záležitosti, se kterými nejsou vůbec obeznámeni. Čili já si myslím, že je velice důležité, abychom toto přijali co nejrychleji a aby to byl jakýsi odkaz, který věnujeme potom tomu novému parlamentu. Děkuji. Já bych chtěla říci jenom, že termín je a Joachim, ještě něco potřebujete říci? Já bych chtěl jenom říci jednu věc. Včera jsme drželi seznam, eh, ze které je jasné, jakým způsobem využívají jednotlivé členské státy strukturální fondy. Existují některé členské státy, které využívají 50 těch eh, fondů, takže teď eh, máme Eh, dva nebo tři roky do konce období N plus jedna, čili eh, je potřeba, aby tyto věci se provedly a aby také se vyhodnotily. Ehm, Eh, myslím si, že také potřeba se podívat na, ten, eh, na tu hmotnou eh, část. Zde hovoříme o technickém řízení a veškeré ty technické věci, odborné věci, které souvisejí s řízením a to představuje obrovské množství práce. Myslím si, že budete potřebovat také velice zkušené pracovníky. Pokud by Eh, strukturální fondy byly využívány více eh, do široka, tak potom všichni lidé, kteří je využijí, budou potřebovat eh, příslušný know-how tak, aby byli schopni reagovat na všechny ty požadavky. Čili ptám se, jestli v podstatě bude k dispozici tento know-how. Dobře, takže 21. března máme termín E, co se týče prodloužení tohoto termínu, to si myslím, že vůbec nedává smysl, protože by nám to e, nepřineslo nová řešení, čili kdokoliv z vás by chtěli e, dát návrh usnesení o námitkách proti těmto aktům, tak tu možnost máte. <clears throat> Můžete to udělat kdokoliv z vás. Takže snad jsem vás již informovala o všem. Teď bych tedy Eh, uzavřela náš program. Eh, chtěla bych tedy opakovat, že termín je 21. března v poledne. Konstanc Krell eh, v podstatě také tady schrnula všechny ty argumenty, protože to je jedna z ze zpravodajek. Čili 12. v poledne, 21. března je náš termín. Teď pojďme na ten další akt přenesené působnosti. Postup bude stejný, termín také dva měsíce od 4. března, tedy 4. května. Já nevím, zda by někdo chtěl zde si vzít slovo stínový, protože zpravodaj to není. Marie thérèse Francesco de Angeles, François Alfonzi, a Oldřich Vlasák, mezi stínovými také ještě někdo, nebo e, chce z nich někdo něco říct, anebo rovnou dáme slovo komisi. Někdo? Nikolasy? Možná Nikolas, no dobře, paní předsedkyně, k tomuto aktu mohu hovořit velice stručně v tomto aktu v přenesené pravomoci děláme to, co je v souladu s nařízením ETC. Jde o to stanovit pravidla způsobilosti pro pět kategorií výdajů. Jeden rozdíl je, že vlastně tady to je povinnost komise eh, předložit a notifikovat do daného termínu, termínu což byl začátek března. A Jde o to, že budeme mít stejný soubor pravidel pro eh, tuto oblast výdajů, což usnadní implementaci programu ETC. Ale na tom není nic kontroverzního. V podstatě vše vychází buď ze stávajících pravidel či praxe. O tom se již hovořilo v celé řadě různých expertních skupin. Děkuji, postup je stejný, termín je 21. březen a ti, kteří chtějí eh, předložit návrh usnesení, tak to jsou ti, kteří eh, potom znesou námitky také. Bod 7 programu, což je další tedy eh, akt v přenesené pravomoci, je to fond RDF, nevím, stále Jan chce něco říci o tomto fondu pro regionální rozvoj. Ano, to je velice specifický akt v přenesené pravomoci, poněvadž se týká společné činnosti komise 0,2 RDF eh, se rozděluje na neevropské úrovni. Jde o inovativní akce v oblasti eh, udržitelného městského rozvoje a spolupracovali jsme s komisí na veškerých detailech a konečná verze víceméně je to, co jsme očekávali. Došlo k určitým změnám, které bych chtěl zúraznit a případně vyzvu komisi, aby zareagovala, ale tady nejde o to otevírat znovu diskuzi, poněvadž tento akt je zcela nutný a je třeba ho mít co nejdříve, protože pokud se dohodneme eh, na delegovaném aktu eh, za 5-6 měsíců, no tak potom začne pracovat na tom komise, potom další měsíce uplynou a víme, jak to funguje. Takže ono to nebude trvat 6 měsíců, ale 9 měsíců. A to by bylo nebezpečné proto radši eh, dávám přednost tomu, aby toto bylo přijato. A já myslím, že tento akt je přijatelný. Jde o inovativní akce. Komise po dlouhé eh, diskuzi změnila definici teda týká se to takzvaných pověřených eh, subjektů, entrusted entity, to je pojem z finančního nařízení. Potom zde máme definici témat a potom je tam definice toho, kdo bude oprávněn se zapojit do těchto akcí. A teď pár poznámek a otázek na komisi. Jednak eh, míra spolufinancování, protože v první verzi to figurovalo, teď to zmizelo a je to 80% nebo je to napojeno na další části nařízení, eh, kde eh, se říká, které pravidlo se bude kde aplikovat. V první verzi byly možné derogace pro menší členské státy a nyní ty výjimky, ty derogace také zmizely, takže asi je to spíš otázka výkladu ostatních částí nařízení. Potom je to problém i e, finančních alokací na jeden rok. Takže my máme 300 30 miliard, e, to jsme měli v FTT na 7 let a otázka je, jak se to potom rozdělí do konkrétních let, tato částka, a jaké budou provozní náklady. Otázka týkající se expertního panelu. Jaká jsou kritéria pro tento expertní panel? a jak to bude s výběrovým řízením. E, to znamená, v průběhu sedmi let, kolik výběrových řízení se bude konat. To jsou hlavní otázky a určitě po té, co dostaneme vysvětlení od komise, tak bych navrhoval jako zpravodaj, abychom toto přijali a ne, abychom čekali, abychom to protahovali. Děkuji, děkuji Nikolasi. Děkuji, paní předsedkyně. Mhm, takže to je trochu odlišný akt, poněvadž stanovuje, jak komise bude provádět inovativní akce v oblasti udržitelného městského rozvoje. Jeden z důvodů, proč ten finální produkt vypadá jinak od těch předchozích verzí, je i kvůli tomu, že my jsme se v komisi zamysleli, jak to udělat a protože také i konkrétně jsme se přidrželi poli, pole působnosti našeho oprávnění, mandátu, co můžeme upravovat zde. Jak jste, jsme slyšeli, teď jsme využili možnosti, které vyplývají z ustanovení společného nařízení, to znamená ne, takzvané nepřímé řízení, indirect management – a finanční nařízení nám umožňuje, tedy umožňuje komisi, aby delegovala management řízení takzvaným pověřeným orgánům, anglicky entrusted entities, a to podle nás bude nejefektivnější způsob. Již do delegovaného aktu jsme nedali nic, co by se týkalo finančního mm, řízení, včetně míry spolufinancování, protože jsme dospěli k závěru, že toto vlastně ani není eh, stanoveno v tom našem oprávnění. Ani to není vhodné, poněvadž se to bude řešit podle finančního nařízení. Takže zde nestanovujeme míru spolufinancování. To se bude určovat na základě finančního nařízení. A mohlo by dojít i k určité modulaci Samozřejmě to by bylo možné, pokud třeba dospíme k závěru, že je odůvodněné stanovit jinou míru e, e, spolufinancování pro konkrétní řízení, tak ve světle našich zkušeností proč ne. Pokud je o derogace pro menší státy. Zde jsme teď použili odkaz na minimální počet obyvatel 50 mm, tisíc a tady v podstatě používáme stejný přístup jako Eurostat. Máme společnou definici měst, tak jak je to i odsouhlaseno v rámci OECD, jak ji aplikuje Eurostat a komise. A když se podíváme, jak to funguje v praxi, tak v podstatě zde nevznikají žádné anomálie pro menší státy. Státy jako Malta nebo Kypr například. Mm, tak v těchto případech eh, Nikos je i Valeta v podstatě splňují definici města. Kromě toho máme zde tu možnost seskupit eh, ty eh, komunální orgány, třeba v případě měst, obcí, kde je populace menší než 50 tisíc, tak je možné združit dvě, tři mm, takové obce či města a Eh, potom takové združení vlastně splní kritéria. Proto si myslíme, že nebylo třeba zde zakotvit nějakou výjimku, derogaci, což by zavedlo spíše nekonsistentnost. Dále jsme ani detailně neupravovali kritéria pro ten expertní panel, kolik výběrových řízení a tak dále. To by nemělo podle nás smysl, abychom teď toto nějak upravovali v delegovaném aktu, protože to všechno bude v takzvané delegované dohodě mezi komisí a tím pověřeným orgánem. Tam se to eh, bude specifikovat a my jako komise chceme skutečně jenom zajistit dobrý základ, eh, abychom zde měli pro ty pro ta výběrová řízení s tím, že budeme parlament průběžně informovat o provádění tohoto nástroje a i budeme se obracet o rady v průběhu plnění, tak jak se věci budou vyvíjet. Děkuji. Cornelia chtěla slovo. Já, vielen Dank. Eh, und ich möchte... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěla bych se ještě vrátit eh, k komisi a mám jednu doplňující otázku. Představme si, že by došlo k dohodě komisi a pak by tedy zde tedy byla ta skupina těch odborníků a ti vlastně budou jmenováni zároveň s komisí. Takže ta skupina odborníků, která by podle vašeho názoru měla být zapojena, by vlastně měla být jmenována eh, ve stejnou dobu jako komise, takže mělo by to jaksi proběhnout souběžně. Znamená to tedy, že ten samotný panel do toho bude zapojen. Zajímá mě, jak vlastně chcete konkrétně sestavit ten seznam těch odborníků. A dále se chci zeptat, jaké budou mít pravomoci a e, kdo budou, kdo budou tedy ti odborníci. Zajímalo by mě tedy, to byste mohli ještě podrobněji pohovořit o tom panelu odborníků, takže jak se bude sestovat ten seznam a tak dále. Ano, a ještě se chci zeptat na něco, co se týče míry spolufinancování. Je zde modulace. Říkal jste, že zde můžeme mít diferenciované přístupy, ale chci se zeptat, zda i ty diferenciované přístupy mají určité meze, zda tam jsou určitá omezení. Myslím si, že to je otázka na místě. Jak je to třeba s nějakou velice nízkou mírou spolufinancování? Myslíte si, že by to třeba bylo opravdu užitečné pro místní samozprávy? aby tento přístup mohl fungovat v této kategorii. Děkuji. Teď má slovo Nikola, říká paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat za tuto doplňující otázku. Domnívám se, že klíčový prvek pro komisi je uchovat si dozor a dohled nad tím procesem výběru, protože to je velice důležité rozhodnutí. Je důležité zaručit to, aby ty inovativní akce opravdu ehm, vedly k užitečným projektům, které by přinesly užitečné výsledky v rozvoji měst. Takže v tom delegovaném aktu je speciální proces, kdy tedy ten takzvaný pověřený subjekt zahájí výzvu k podávání e, nabídek a bude dále pokračovat. Pak tam bude ten panel odborníků, v jehož předsedou bude někdo z komise nebo komise. Ti přeskoumají ty návrhy a učiní doporučení. No a to konečné rozhodnutí učiní opět pověřený subjekt, ale po dohodě s komisí. Čili zde opravdu je komise přímo zapojená do, celého tohoto procesu výběru ale samozřejmě to doporučení zase učiní ten panel odborníků. My chceme, aby ten proces byl co nejprůhlednější. Mm, nechceme, aby panel eh, Pardon, chceme, aby panel odborníků, aby to byly lidé, kteří mají velké zkušenosti, eh, oni připraví seznam, ale nakonec to bude komise, která mm, bude odpovědná za to, aby tyto nástroje opravdu přinesly výsledky, které se očekávaly. My zde vytváříme určitý rámec, ale je to takový vlastně jednorázový proces. Ale postupně se budeme moci poučit ze zkušeností a celý ten postup nějakým způsobem ještě doladit. A pokud by se to ukázalo zapotřebí, tak bychom třeba mohli ještě přinést návrh mm, na pozměnění tohoto delegovaného aktu, třeba pokud by některé věci v tom bylo zapotřebí eh, posílit nebo oslabit. Takže ani tato možnost není vyloučena. Dále jste se ptala na spolufinancování. Stejně jako všechny další finanční věci musí být v souladu s finančním nařízením. Nicméně, um, já plně chápu to, jak to myslíte, že je důležité, aby tam nebyly příliš vysoké nároky na spolufinancování. Nemělo by vůbec eh, cenu vypisovat nějaká nabídková řízení, když by tam byla tak vysoká míra spolufinancování, že by se vlastně nikdo o to nehlásil, že by tam o to nebyl zájem. Takže je důležité, aby to bylo nastaveno tak, aby to bylo funkční a ta míra spolufinancování musí být odpovídající k tomu, aby to tedy vedlo k úspěšným výsledkům. Děkuji, říká paní předsedkyně. Pokud se k tomu někdo další nechce vyjádřit, ani Jan, tak chci říci, že ten postup je stejný. 21. března v poledne je lhuta pro předkládání pozměňovacích, pardon, kdo chce předložit návrh na um, eh, vznesení námitky. Tím bych tedy chtěla ukončit dnešní dopolední část a ve tři hodiny se opět střetneme a čeká nás rumunský ministr nebo rumunská ministrině pro regionální rozvoj a pak nás ještě čekají další pořady, takže toto dnešní dopolední zasedání tímto končím. Děkuji.